Krásné dobré ráno, milí kolegové a kolegyně, všechny vás tu srdečně vítám. Halo, halo. Petře. Tak, takhle je to lepší. Ještě jednou dobré ráno všem, všechny vás srdečně zdravím a vítám na poslední schůzi před letní přestávkou. Máme dneska vysoce postavenou návštěvu z Estonska. Srdečně zdravím pana ministra Evgenie Osinovského, ministra práce a zdravotnictví a jeho kolegyni Kaju Ivu. Včera jsme se eh, sešli s ministriní sociální ochrany. Máme na to čas do půl jedenácté. Budeme diskutovat o programu a prioritách estonského předsednictví v našem obsahu kompetencí, práce a sociální věci. Do toho se pustíme. Začneme paní ministriní Iva a pak bude následovat pan ministr Osinovský, kdyby se nám to podařilo zvládnout vždycky za pět minut, bylo by to skvělé, ale myslím, že dneska máme dost času na to, kdyby se to i trochu protáhlo. Děkuji, prosím. Pane předsedo, milí kolegové, ráda bych vám poděkovala za tuto příležitost představit plán a priority estonského předsednictví členům vašeho výboru. Sociální ochrana, sociální zabezpečení, politika pro děti a rodinu, to jsou mé kompetence. Já budu hovořit o prioritách v této sféře a pan Osinovský pak bude hovořit o svém programu. Estonsko poprvé předsedá radě a motem tohoto předsednictví je jednota ve vyváženosti. To znamená, že naším hlavním cílem jako předsedající země bude, aby Evropa byla sjednocená tím, že se budeme snažit vyvažovat mezi různými částmi, různými ideály, různými možnostmi a cíly. V oblasti sociálních záležitostí bychom rádi, aby se Evropa stala sjednocenou, abychom respektovali potřeby všech občanů, abychom sdíleli hodnoty, kdy je důležitý každý jednotlivec. Teď je tohle zrovna velmi důležité, protože eh, lidí, kteří věří v přidanou hodnotu EU, jako by ubývalo. Základní svobody jako volný pohyb osob, rovné šance jsou naprosto zásadní a musí být zaručeny. Jedna z našich priorit je podpořit volný pohyb osob případě, kdy lidé nebudou moci cestovat za prací, nebudou se moci usadit v jiné zemi, nebudou moci profitovat ze sociálního zabezpečení, tak prostě volný pohyb nebude zaručen. A to je důvod toho, proč klíčová legislativa pro nás zahrnuje eh, nařízení o koordinovaném sociálním zabezpečení členských státech jsou různé systémy sociálního zabezpečení, změnily se okolnosti a pravidla musí být transparentnější, jednodušší a snáze aplikovatelné. Budeme navazovat na to, co začali kolegové z Malty, kteří začali řešit rovný přístup přístupu k dávkám a rozhodné právo. To jsou dvě ožehavé věci. Jsou to velice komplexní a zároveň citlivé oblasti. Musíme mít jistotu, že budeme mít na konci jasnou a spravedlivou dohodu. Maltští kolegové odvedli skvělou práci a my bychom ve svém předsednictví rádi pokračovali a otevřeli dvě kapitoly dlouhodobou péči a rodinné dávky. Během našeho předsednictví rovněž chceme v radě řešit následující věci. Chceme mít jistotu v tom, že pravidla budou pro lidi snadno srozumitelná a transparentní a ten text to musí reflektovat. Milí kolegové, Evropa nebude inkluzivní, pokud se nám nepodaří zaručit všem jejich práva a zájmy, bez ohledu na rozdílnosti. Tím, jak společnost stárne, je zásadně důležité, abychom garantovali práva postižených a lidí se speciálními potřebami. Ne nějaká abstraktní práva, ale reálná praktická řešení. Hovořím tady o směrnici o dostupnosti Cílem této iniciativy je implementovat eh, úmluvu OSN o právech osob s postižením do práva EU. Víme, že směrnice o dostupnosti eh, chystá nám mnohé ožehavé diskuze. Jde o to, abychom umožnili lidem, aby dokázali žít nezávisle, aby mohli participovat na životě společnosti, aby mohli se nezávisle rozhodovat. Zároveň potřebujeme zajištit, abychom eh, od firem nechtěli nic přehnaného. A samozřejmě musíme podporovat volný pohyb služeb a zboží. Jsme přesvědčeni, že kompromis je možný a máme dobrou vůli, jsme připraveni kooperovat a doufáme, že se nám podaří přesvědčit všechny členské státy. 12. 13. října v Talinu dojde k expertní konferenci o přechodu z institucionálních služeb na služby komunitní. To se všechno týká nezávislého života. Tam si chceme vyměnit osvědčené postupy z praxe, informace o fungujících řešeních, která lidem umožňují žít nezávisle a důstojně. Rada také předpokládá, že k tomu přijme závěry. Dovolte, abych závěrem připomněla, že naše předsednické moto zní jednota ve vyváženosti. Milí kolegové, estonské předsednictví bude tak úspěšné, do jaké míry budou naši partneři připraveni ke kompromisu a proto doufám v konstruktivní spolupráci a přeji nám všem velmi úspěšné předsednictví Estonské republiky. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan ministr Osinovský. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, eh, poté, co hovořila moje kolegyně, já se budu věnovat prioritám, které máme v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Jak paní kolegyně už řekla, inkluzivní eh, Evropa, která podporuje mobilitu a dává příležitost všem, to je prioritou pro naše předsednictví. Myslíme, že sociální Evropa v rámci digitální agendy je nezbytnou, nezbytným předpokladem pro vytvoření digitální Evropy, jednotného trhu digitální Evropy, což je další prioritou evropské, estonského předsednictví. V oblasti zaměstnanosti se soustředujeme na mobilitu pracovní síly. Naším cílem je dosáhnout dohody v radě e, na příslušné směrnici Chceme mít eh, vyváženost eh, mezi na jedné straně zajištění práv a pracovníků a na druhé straně eh, svobodou podniků. Je to dosti komplikované téma, dosti sporné téma, ale myslím, že obě hodnoty jsou důležité pro Evropu. Jednotný trh, volný pohyb a um, férový přístup a ochrana pracovníků na straně druhé. Mezitím chceme najít uh, dobré řešení na bázi vyváženosti. Budeme pokračovat v práci, kterou udělali naši malčtí kolegové, uh, kteří se snažili přemostit uh, problémy a najít kompromisní řešení v textu, který bude také v praxi proveditelný. V našem cíle jsme ambiciozní a přejeme si dosáhnout schody v radě do října na zasedání rady EPSCO. A poté budeme připraveni začít eh, jednat s vámi v parlamentu. Technologické transformace, eh, které přináší digitalizace, eh, mají hluboké dopady na naše společnosti. A proto vítáme návrh Evropské komise o Evropském pilíři sociálních práv. To vysílá jasný signál našim občanům o tom, co si Evropa přeje udělat. Samozřejmě práva již existují ve většině členských zemí, některá práva ještě ne. Takovýto pilíř je politickým závazkem Unie, která zdůrazňuje, že nemůže být trvale udržitelný růst bez poskytnutí rovných příležitostí a adekvátní sociální ochrany. Chceme, si, chceme pokročit v diskusi o tomto pilíři na politické úrovni v Radě. Myslíme si, že to je eh, velmi ambiciozní, abychom spolu s komisí mohli eh, ještě před koncem roku podepsat eh, toto, tento text. Rovné příležitosti na pracovním trhu pro všechny. To je důležité. EU musí podporovat opatření, které mohou eh, tohoto cíle dosáhnout. Eh, sdílení povinností eh, mezi rodiči, dát lepší příležitosti ženám, aby se účastnili pracovního trhu. To jsou další důležité aspekty. Během našeho předsednictví se soustředíme na diskuse, o ambiciozní eh, směrnici o rovnováze mezi prací a rodinným životem. Tato rovnováha mezi rodinným životem a prací, to bude velmi důležité téma na neformálním zasedání v Talinu již příští týden na úrovni ministrů. Během tohoto neformálního jednání se také soustředíme eh, na rovnováhu eh, mezi prací a rodinou Eh, z hlediska nové eh, situace. Samozřejmě jde o to, aby náš eh, život byl kvalitní a abychom také pracovali v kvalitním pracovním prostředí. Stále probíhají jednání na příslušných směrnicích, kde úzce spolupracujeme s členskými státy i s parlamentem a snažíme se najít nějaký kompromis mezi rozdílnými názory je pro zaměstnavatele i pracovníky, i politiky důležité, eh, aby se takto dobře rozvíjel pracovní trh v EU. To budeme diskutovat na konferenci na vysoké úrovni o budoucí práci 13. a 14. září v Talinu. A budeme chtít urychlit diskuse a soustředíme se na hlavní výzvy a naše potřebné společné jednání Estonské předsednictví pak eh, se píše závěry rady k tomuto tématu. Abychom naplnili všechny úkoly, které jsou před námi, potřebujeme vaši podporu a potřebujeme eh, dobré znalosti. Dobré znalosti obecně eh, jsou nezbytné. K tomu potřebujeme i dobrou analýzu politické situace. Máme také tripartitní agentury, které nám pomáhají dosáhnout těchto cílů. Tady máme také návrhy které se týkají eh, nařízení o těchto eh, agenturách. Věříme, že parlament brzy zaujme pozici a že budeme moci začít eh, na tom pracovat. Chtěl bych se blíže podívat na celý tento balíček aspektů. Jak víte, velká část textu zůstává stejná. Tady asi dostane, dosáhneme rychlého kompromisu flexibilním způsobem. Vážení kolegové, během našeho předsednictví budeme mít eh, řadu eh, důležitých a těžkých témat eh, na stole jednání. A já vás mohu ujistit, že společně s kolegyní uděláme vše, co je možné, abychom dosáhli konkrétních výsledků během našeho předsednictví. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Postup na našem výboru je takový, že v rámci prvního kola naší diskuse budou mít slovo koordinátoři za politické skupiny a poté ve druhém kole diskuse eh, vám budou moci klást otázky poslanci, členové našeho výboru. Já eh, si myslím, že schrneme otázky do bloku a vy pak budete moci odpovědět na celý blok, že to zjednoduší naše diskusy. Jako první má slovo David Kasa za politickou skupinu Evropské strany lidové. Děkuji, pane předsedo, dobré ráno. Paní ministrině, pane ministře, děkuji vám za vaše prezentace. Vaše předsednictví nastalo v době, která je pro Evropu zásadní. Je to doba, kdy se všichni snažíme dosáhnout dobrých výsledků v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, přiměřenosti, dovedností. Zájmy dát dohromady zájmy firem a pracovníků. Vaše eh, předsednictví se snaží dosáhnout eh, dobré sociální ochrany a maximální stupně demokracie. Žádám vaše předsednictví naléhavě, aby bránilo naše svobody a hodnoty, principy spravedlivého obchodu, volného pohybu a solidarity musí být v popředí všech diskusí, které se objeví na stole. Vaše předsednictví hovoří o jednotě ve vyváženosti. To se mi zamlouvá. A má otázka zní, co vaše předsednictví může udělat proto, aby dalo dohromady, sjednotilo různé názory k těm tématům, jako je jednotný trh a posílit a znovu oživit náš jednotný projekt Evropy. Předpokládám, že se budeme muset soustředit nejenom na technické záležitosti, ale také na politické aspekty toho všeho, tak, abychom dosáhli pro naši budoucnost maxima možného. Děkuji. Za SAD vycházím, že to bude Agnes Jungerius. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma ministrům za to, za to, že nám přišli představit svůj pracovní program. Musím říct, že i mně se zamlouvá to moto vašeho předsednictví, protože to opravdu je ta věc, kterou se snažíme eh, vyřešit. Je to taková puzzle skládačka, jak zůstat jednotní, jak to všechno vyvážit, Je to vaše první předsednictví a proto má první poznámka se týká toho, že, jste, že by se měl dosáhnout úspěch při závěru trialogu karcinogenech a mutagenech, protože to by byl dobrý start, kdyby tento trialog se uzavřel. Druhá věc, kterou chci zmínit, je, jak už řekl pan kolega Káza, nacházíme se v mimořádném období v celém procesu našeho mandátu a mandátu komise. Je na čase mít výsledky v sociálních záležitostech a Komise proklamuje, že Evropa by měla být v kategorii 3A i v oblasti sociálních věcí. Potěšilo mě, že jsem slyšela, že se budete snažit dosáhnout závěru rady v souvislosti se směrnicí o vysílání pracovníků v říjnu na radě EPSCO. To by totiž umožnilo aby trialog se spustil za vašeho předsednictví a to by pro mě byla opravdu velká úleva, kdyby to nastalo. A mám otázku, která souvisí s trialogem o financování evropské spolupráce. A to je financování těch sborů Solidarity, Solidarity Corps. Předpokládám, že to bude na pořadu. Pokud spustíme solida- sbory Solidarity bez nějakých dalších peněz na tento projekt, jak to teď vypadá, tak by to znamenalo, že když se zaplatí tohle, nebudou prostředky na jiné sociální projekty, které jsou našim i vašim srdcím také blízké. Tedy, jak si představujete, že vyvážíme eh, sbory Solidarity s ISF a Erasmem+. Děkuji. Děkuji za EKR Antea McIntyre. Uh, um, Děkuji, pane předsedo. Buďte vítáni, páni ministři, paní ministrině. Je hezké, že jste dnes přišli. V návaznosti na své kolegy bych i já chtěla mm, přivítat téma vašeho předsednictví jednoty ve vyváženosti. Především v oblasti legislativy zaměstnanosti je rovnováha hodnotou, o kterou stále musíme osil, usilovat. Proto se mi eh, tak líbilo to, co jste říkali o tom, že pravidla musí být srozumitelná. Já e, mám za sebou v minulosti zkušenosti s drobným podnikáním. Pro drobné podnikání je ideálem mít taková pravidla, kde nestrávíte hodiny nad snahou jim porozumět a pochopit. E, to znamená, pravidla opravdu by měly být snadno srozumitelná, hlavně malé firmy eh, potřebují mít jistotu, tak eh, aby najednou nezjistili, že se pohybují v nelegální sféře. A jeden z eh, bodů, který jste zmínili, je ona směrnice o vysílání pracovníků to je oblast, kde určitě budou potřeba naléhavě pravidla, která budou snadno srozumitelná. Také je to oblast, kdy potřebujeme zachovat jednotu, jednotu mnoha zemí napříč Evropou. Je potřeba e, skloubit různé perspektivy a různé zájmy a je velice zajímavé, že se předsednictví teď právě chopilo Estonsko, protože Obávám se, že nám hrozí, že se rozštěpíme na ty novější, spíš menší země a na ty eh, větší, starší členské země s vyššími příjmy na západě. Myslím si, že je velice cené, aby eh, ty menší země, ty novější země byly v tuto dobu takto zastoupeny. Také by mě zajímalo, jak třeba vidíte rovnováhu mezi východem a západem, jakým způsobem zachováme jednotu, když dojde na tu směrnici o vysílání pracovníků, tak abychom s ní všichni mohli pracovat. Děkuji. Dankeschön für die ALDE nun Martina Dlabajová. Děkuji a za ALDE nyní Martina Dlabajová. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, náš koordinátor se zatím připraví na další kolo dalších otázek a já bych chtěla poděkovat obou ministrům za to, že předložili priority. Jsou to velké výzvy, které máte před sebou. Není to jednoduchý okamžik pro Evropu a já musím říct, že začínáte velice dobře. Váš hlas už je slyšet a myslím, že vaši pracovníci pracují velice dobrým způsobem. Vy jste si ty priority připravovali dlouho dopředu, než začalo vaše předsednictví a já vám za to děkuji. E, já budu asi pokračovat stejně, jako hovořili naši kolegové. Já se obracím na ministra Osinovského a otázka vysílání pracovníků. Já jsem stínová zpravodajka v parlamentu, jsem z malé země, z České republiky. A já bych ráda právě viděla tu vyváženost, o kterou usilujeme. Eh, Pane eh, ministře, vy sám jste nyní vlastně vyslaný pracovník do Bruselu. Eh, doufám, že jste neměl žádné problémy s příjezdem do Belgie. A pracujeme na tom společně, aby takové problémy neměl nikdo. Řekl jste, že budete naslouchat oběma stranám a já musím říci, že myslím, že Estonsko je velice dobrým moderátorem v této diskusi. Je to velká výzva, abyste obě strany smířili a našli vyvážený postoj. Já jsem si jistá, že budete brát v úvahu všechny hlasy, které zaznějí v radě a zejména, jak také říkala paní ministrině Iva, eh, ti, eh, vyslyšíte hlasy těch, kdo chtějí udržet volný pohyb pracovníků ve službách eh, i ve výrobě. Dále také kolegové z oblasti dopravy jsou důležití, protože otázka mobility je tady důležitá. Musíme velmi úzce spolupracovat s kolegy, kteří se věnují dopravě. A jedna otázka na paní ministrině Ivu. Otázka koordinace zabe- sociálního zabezpečení. My všichni říkáme, jak je důležité učit, kdo v jakých okolnostech co e, dělá. Je důležité, aby tady bylo také účinná provádění právních předpisů, které schvalujeme. Eh, možná nějaký návrh digitálních eh, řešení eh, byste mohli navrhnout během vašeho předsednictví v oblasti sociální politiky, aby mezi členskými státy mohly proudit informace o různých dávkách, různých zabezpečeních. To by byl zajímavý přístup ze strany Estonsko. Digitalizace, inovace, obecně vzato. My víme přece politikové, že pokrok nelze zastavit a Estonsko může být příkladem pro mnohé z nás a může navrhnout nová řešení i v oblasti sociální koordinace a zaměstnanosti. Prosím, podělte se s námi o ty ověřené postupy, o to, co se již osvědčilo. U vás se zdá, že to funguje dobře. Vidím to na eh, každodenní bázi. Já mám estonského poradce a když eh, mám pocit, že se dá dohromady to nejlepší z Estonska a nejlepší z České republiky, přináší to dobrý výsledek. Děkuji vám. Děkuji a nyní za GUE NGL bude mít slovo Paloma López Bermejo. Eh, eh, dobrý den a děkuji vám. Chci poděkovat vám oběma eh, za tuto příležitost, abychom se z první ruky dozvěděli, jaké jsou priority estonského předsednictví na nadcházející půl rok. A mám několik poznámek. Za prvé, sociální pilíř. Všichni víme, že eh, je tady eh, zbytečné mít nějaké politické prohlášení, které by nemělo konkrétní projev. Je třeba stanovit jasnou cestovní mapu a říci, jaká sociální práva se uznávají v tomto sociálním pilíři. To by se mělo pak také vyjádřit i v legislativě Evropské unie. Eh, chceme-li bojovat proti sociálnímu dumpingu, eh, nemůžeme mít řešení dvourychlostního typu. A já bych chtěla eh, předložit také některé otázky, pokud eh, bude možné se jim věnovat. Chtěla bych vědět, zda jste přemýšleli o tom, zvažovat eh, použití úmluvy o lidských právech, které by, které by ratifikovala také Evropská Eh, unie, aby tady byla jasná eh, konzistentnost mezi různými mezinárodními smlouvami, dohodami, které definují práva také v oblasti sociální. Já hovořím o tomto evropském sociálním modelu, protože bych ráda věděla, jaké základní body toho evropského sociálního modelu eh, Eh, zda jste zvažovali také o určitých iniciativách, které by posílily eh, rámec kolektivního vyjednávání eh, v rámci ať už státu nebo v rámci celé Evropy. A konečně, konkrétněji, chtěla bych hovořit o vaší pozici k um, vysílání pracovníků. Mě trochu trápí to, že hovoříte o vyváženosti mezi jednotným trhem a právy pracovníků. Když reforma této směrnice o vysílání pracovníků by měla mít hlavní cíl zlepšit pracovní normy, které bohužel eh, se dostatečně tady neprojevují. Kdybyste mohli o tom trošku podrobněji hovořit, byla bych ráda. E, navíc e, dodejme ještě, že máme strašně špatné výsledky transponování směrnice e, o provádění směrnice o vysílání pracovníků. Chtěla bych vědět, jak se na to díváte, jaké máte reakce od členských států a zda Eh, je dokonce se zvažuje i řízení proti některým státům pro neplnění povinností. Děkuji a nyní za zelené Jana Ždanoka. Strana jsem? Tad pirmām kārtām sveicināt E, děkuji. Tak já bych chtěla přivítat e, oba ministry mezi námi a přeji vám hodně úspěchů během tohoto půl roku předsednictví. Moje první otázka se obrací na ministrině Ivu. Nevím, nevím, třeba jsem všechno nepostřehla v tlumočení e, do lotyštiny. Ano, naše jazyky se velice liší. Hovoříte o stejné podpoře eh, a já bych byla ráda, kdybyste definovali eh, trošku konkrétněji svůj přístup eh, k podporám a také váš obecný přístup k otázce minimálního příjmu nebo minimální mzdy pro rodinu, pro domácnost. V současné době pracujeme na parlamentním usnesení, které se týká minimálního příjmu, ale bohužel komise eh, odmítá předložit eh, přes směrnici mm, s takovýmto návrhem. A dále eh, další aspekt, který se také týká minimální mzdy, jakou k tomu máte, jaký k tomu máte přístup. A Hovořili jste také o směrnici o vysílání pracovníků. Myslím, že to je jasně propojeno, tedy problém minimální mzdy a problém minimálního příjmu. Například eh, minimální mzda v mé zemi, v Lotyšsku, je pětkrát nižší než eh, v Lucembursku. A zřejmě něco podobného platí i pro Estonsko ve srovnání s Lucemburskem. Bez, když nevyřešíme tento problém, podle mého názoru, tak se nám nepodaří vyřešit eh, také ty rozpory, eh, které se týkají vysílání pracovníků. Hlavním heslem západu, západních politiků je stejná eh, mzda za stejnou práci. Ale Eh, Mě bychom asi měli dodat všude, stejná mzda za stejnou práci všude, eh, aby nebyly takové velké rozdíly, jako jsou nyní pětkrát nižší eh, mzda mezi nejbohatší a těmi chudšími zeměmi. A druhá otázka na ministra Osinovského se týká rovnováhy mezi prací a soukromým životem tato rovnováha mezi osobním životem a prací eh, tedy v této oblasti první nástin byl předložen komisí eh, ve směrnici, kdy tam byly pozitivní i negativní aspekty. A máme ještě stále k této věci otázky. návrh na délku eh, mateřské dovolené, eh, vzhledem k tomu, že stroskotala eh, směrnice o mateřské dovolené. To je také oblast, která není zcela uspokojivá. Mohli byste se k tomu vyjádřit? Otázka mateřské dovolené a rodičovské dovolené. Děkuji. Děkuji za EFDD. Zde tady nikoho nevidím, ne. Koordinátor zde není a nyní bude mít slovo za ENF a zde také nevidím žádného koordinátora. V tomto případě můžeme uzavřít první kolo koordinátorů a začít blok odpovědí. Kdo si přeje začít? Prosím, paní ministrině. Děkuji. Děkuji vám za podporu kterou jste vyjádřili našemu počínajícímu předsednictví. Chci vám všem poděkovat za vaše názory a otázky. Teď se jim postupně budu věnovat a budu na ně odpovídat. Za prvé, obecná otázka specifických výsledků a jak chceme překonat rozdíly a složitosti v těch citlivých oblastech, jak chceme dosáhnout schody v tématech, jako je třeba koordinace a koordinace dokumentů. S Triem, s Bulharskem a Rakouskem chceme mít jednotný přístup vůči koordinaci v oblasti sociálního zabezpečení, mít společné stanovisko v červnu 2018 a začít s radou vyjednávat v červenci 2018. Hodláme naslouchat všem stranám tomu, co chtějí sdělit, tak, aby ten text byl snadno srozumitelný, snadno interpretovatelný a brána vědomí různá stanoviska. Také chceme zachovat právní bázi separátně tak, abychom dosáhli v každém tom dokumentu specifických výsledků. K implementaci, koordinace, to byla hezká otázka o využití digitálních řešení pro výměnu údajů. My opravdu Máme systém pro výměnu údajů. Za svého předsednictví uspořádáme workshop s odborníky, kde budeme hovořit o výměně údajů a pokusíme se přišít s nějaký, přijít s nějakým použitelným řešením s širokým záběrem, protože všichni si přejeme systém, který bude minimalizovat chyby a který vyloučí podvod. Co se týká minimální mzdy, tak já jsem ve svém příspěvku minimální mzdu nezmínila. Když jsem hovořila o rovných příležitostech, tak jsem měla na mysli rovné příležitosti a rovný přístup k získaným právům v oblasti sociálního zabezpečení při překonávání hranic tak, aby lidé mohli profitovat z těch práv, která získali. je politování hodné, jak eh, velká část naší populace je ohrožena sociálním vyloučením. A celá otázka sociální inkluze je pokrytá procesem evropského semestru. Sociální záležitosti jsou docela uh, výrazně reflektovány a členské státy je berou vážně. Já tento vývoj vítám a jsem ráda, že mohu být, že součástí procesu evropského semestru se to stalo a doporučení jsou brána vážně v konkrétních situacích v členských státech, tak, aby ta doporučení mohla být snáze implementována. pilíř sociálních práv, právo na minimální příjem, tak to je oblast, kde mají výhradní kompetence členské státy, minimální příjem i sociální zabezpečení. A v různých členských státech je různá ekonomická situace, ale vzdor tomu všemu je pro členské státy důležité, aby byl nějaký minimální příjem, nějaký systém minimálních příjmů, kde bude eh, jasně garantována určitá minimální úroveň. Domnívám se v tuto chvíli, že to je z mé strany vše. Je to taková prvotní odpověď na vaše otázky. Samozřejmě máte-li nějaké další, jsem tu pro vás. Děkuji, pane ministře, prosím. Děkuji za vaše otázky. Pokusím se na ně odpovědět. Za prvé, co se týká mateřské dovolené a podrobností a technických detailů, tak Musím říct, že je to velice ambiciozní návrh, který vítáme. Začneme konkrétní jednání za svého předsednictví, ale tak, jak je to je, tak, jak to je teď, tak eh, mm, nemohu předjímat, jaký bude výsledek diskusí v radě. Hodláme úzce spolupracovat s parlamentem, tak aby se to pohnulo co nejrychleji bude možné. Druhá otázka paní Angerius týkající se sboru Solidarity. My samozřejmě uznáváme politickou prioritu v této oblasti a jsme rozhodnuti se tomu intenzivně věnovat, samozřejmě v dobré spolupráci s parlamentem. Otázka financování je samozřejmě důležitá a opakovaně se už objevila při různých příležitostech, ale není to v mé kompetenci, bude se to řešit na radě. Směrnice o vysílání pracovníků. Jak už jsem to zmínil, je to velice komplexní, vysoce politický, někdy rozdělující, jindy zase sjednocující dokument. A já chápu, že členské státy si velice cení toho principu volného poskytování služeb, ale zároveň mají obavy, zda bude spravedlivá konkurence a rovné podmínky. Je pochopitelné, že dobře fungující jednotný trh potřebuje také ochranu vysílaných pracovníků při poskytování služeb. A najít nějakou rovnováhu mezi těmito dvěma základními principy, to se velice intenzivně probíralo už za předchozích tří předsednictví i tady v parlamentu. A my se samozřejmě uh, budeme snažit navázat na úspěchy našich předchůdců a najít nějaký kompromis, který bude přijatelný pro všechny. Samozřejmě, že bude potřeba různých kompromisů na různých stranách, protože jinak existuje jasné riziko, že ta směrnice nebude implementována před koncem mandátu v roce 2019 a proto my máme ty velké ambice dosáhnout nějakého pokroku eh, na EPSku v říjnu tohoto roku. To je pro nás opravdu velká priorita. A nejsem si jist, zda výsledek bude takový, aby uspokojil všechny, ale to je prostě půvab kompromisu a je důležité, abychom se k nějakému kompromisu dobrali. A teď k těm obecnějším otázkám, které zmínil pan Kasa a ostatní v souvislosti s jednotou EU, s určitým vnitřním rozdělením členských států, které to bylo zmíněno. Ano, opravdu je důležité mít politickou politickou jednotu a schodu a ta je důležitější než schoda na nějakých drobných technikáliích. Ale myslím si, že někdy se to nesprávně vykládá jako volba mezi národním zájmem a evropským zájmem. Ona volba mezi národním a společným zájmem a vnímání evropského zájmu jako společného zájmu a tedy národního zájmu. Někdy samozřejmě vidíte, že v krátkodobé perspektivě je to tak, zatímco dlouhodobý zájem může být jiný, ale pokud se podíváme na jiné, jiná složitá období evropské minulosti posledních deset let, jako bychom šli z krize do krize, a pak eh, chápeme, proč je velký důraz na ty krátkodobé perspektivy, které jsou takové ty uší a národní, ale teď jakoby doba začínala být optimističtější. To znamená, že to je zřejmě ten okamžik, kdy můžeme pohnout s evropským projektem dopředu rychleji a Můžeme postupovat jednotnějším způsobem, využít tuto šikovnou chvíli a mít nějaké výsledky. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Teď bez odkladu do druhého kola. Mám tady nějaké přihlášky. První bude Tomas Mann. Děkuji, pane předsedo. Pouze vás mohu podpořit v tom, když jste říkal, že když zde bylo řečeno, že máme velké naděje, že vkládáme velké naděje v estonské předsednictví, eh, my skutečně chceme, aby se dospělo k výsledkům a my vám věříme, protože jste dynamická země a také protože volíte dobré přístupy. Řekli jste, že Evropa je v obtížné situaci. Já spíš mám pocit, že nyní máme obrovskou šanci Karlova cena, která u nás v Německu v Cáchách eh, se uděluje, by se měla udělovat ve dvou částech. Tu první část by měl dostat pan Trump a druhou část paní May. Čím více oba dva budou vidět, tak tím bude vidět, že my jako Evropa srůstáme, aby bylo vidět to ohrožení protekcionismem na jedné straně a ta tvrdá té dámy, která je stále ještě u vlády ve Velké Británii a na druhé straně ukázat na to, že my musíme spolupracovat. Celá sedma dvacítka eh, poukazuje na to, že mnozí kolegové z Velké Británie, kteří pak se již nebudou, jsou skvělými členy Evropského parlamentu, když říkáte, že třeba, abychom měli více Evropy a ne více členských států samostatných, což je směšné, tak si myslím, myslím, že je to vhodné, ale to, jak to plánujete konkrétně, například digitální společnosti, tady potřebujeme zcela konkrétní přístupy. Není možné říkat, že ano, chceme to mít, ale jak na tom budete konkrétně pracovat? Někteří z nás navštívili Silicon Valley a tam jsme přímo na místě sbírali zkušenosti o tom, jak vlastně se, jak bude vypadat práce v budoucnosti. A mnohé z našich obav jsou velice dobře odůvodněny. A druhá věc, sociální pilíř, tento evropský sociální pilíř je podroben velkému útoku. Někteří říkají, že je to pouze prohlášení politické, že se to nerealizuje a druhý říkají, že je to velký zásah do kompetencí členských států. Takže vy jste říkali, že k tomu přistupujete pomocí hesla jednotové vyváženosti. Já si myslím, že to je velice dobrý přístup. Berte to vážně, veďte intenzivní jednání, zajistěte, abyste se skutečně intenzivně věnovali tomuto tématu, aby ti lidé nebyli házeni nějak stranou díky tomu, že dochází k velkým ekonomickým změnám. Je důležité ty lidi zachytit, všechny ty občany. Potřebujeme sociální pilíř a skoncujeme s těmi neustálými protiklady západ východ, a tady u nás v jsou už oba dva spolupravodajové pro směrnici o vysílání pracovníků a já věřím, že to dokážeme. My skutečně doufám, že vám se to podaří. Děkuji a jako další Elizabeth Monel Chartier. No, děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, paní ministrině, především vám přeji hodně úspěchu. Během vašeho předsednictví vkládáme ve vás velké naděje zejména u otázky, který, u otázky, kterou mám na starosti společně s paní kolegyní, ale se všemi ještě stínovými zpravodají, kteří jsou tady také, protože každá politická frakce má velice důležitou úlohu a přispívá k tomu, aby se vytvořila ta jednota, o které hovoříte, a aby se překonaly eh, všechny, všechna ta rozdělení, která jsou dědictvím minulosti Eh, Evropa budoucnosti je Evropou soudržnosti mezi Západem a Východem. Hovoříte o jednotě. My čekáme na tuto jednotu a zde v Evropském parlamentě děláme vše pro to, aby se tento duch kompromisu vytvořil. Ale, ale je tady rada. V radě, kterou, které vy teď předsedáte na těch několik měsíců, v radě vás prosím, buďte velmi, eh, velmi obezřetní v některých bodech. První bod je časový harmonogram. My jsme málem už měli dohodu v červnu v radě za malckého předsednictví. A dnes můžete nám tady dnes říci, že je možné se zavázat za k tomu, že v říjnu bude v radě dohoda. Protože jakékoliv váhání na úrovně rady je velmi špatným signálem pro evropskou jednotu. Druhá věc. E, kolegyně Agnes Jungerius, která je spoluspravodajkou, říká, e, že je třeba zahájit eh, trialog. A já bych byla náročnější, já bych řekla, že mezi parlamentem a radou je třeba uzavřít trialog. Ne zahájit, ale uzavřít trialog ještě za vašeho předsednictví. Právě to může dát eh, naději evropským občanům v Evropě, která dnes eh, se musí obrátit směrem k sociální Evropě. U takovéhoto textu, a spolu ještě s dalšími texty, o kterých hovořili kolegové, Jde přece o jádro sociální Evropy, které vytváříme. Jistě je tady právní základ 96, to je otázka volného pohybu služeb. Ale dnes všichni naši občané čekají, že na evropské úrovni vyřešíme problém zaměstnanosti a že pojem sociální Evropy je v tomto velmi důležitý. Časový harmonogram, úspěch trialogu, duch eh, sociální Evropy. V tom všem vám přeji, pane ministře, paní ministrině, hodně úspěchů za estonského předsednictví. Danke sehr. Děkuji. Enrique Calve eh, Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. A vítám oba ministry a těším se, že vás znovu uvidím bez sporu. Toto není naposled, co se vidíme. Máme hodně témat k projednání a já budu hovořit prakticky a i stručně předložím otázku. E, všichni jsme zajedno, že v dnešní době si uvědomujeme, že e, je tady kritická masa, která podporuje sociální dimenzi eh, Evropy a že to dává jasný důraz na sociální politiku. To je jasné, blíží se také volby. A my nemůžeme zaujmout špatnou pozici v této věci. Nemůže tady být vnímána jenom nějaká eh, elita. Eh, Rada i komise i Evropský parlament, všichni jsou zajedno. Sociálně Evropa je velmi důležitá. A toto je jasná věc a lidé v Evropě to vědí. Nemělo by to vytvářet frustraci, protože se o tom vzletně poeticky hovoří, ale výsledky praktické nejsou dostatečné. Bylo tady řečeno, je tady prohlášení komise, je tady víceméně určitý plán věnovat se sociálním otázkám, posílit naše hodnoty a tak dále. To je všechno velmi dobré, ale je naléhavě nutné dosáhnout i tři, čtyři konkrétní výsledky, které ovlivní život většiny lidí. Já osobně si myslím, že komise, se, komise udělala chyby, chybu, že začala tím, co nás nejvíce dělí Eh, to si myslím, že je, že je chyba, že jsme vlastně ani ještě neposoudili to, co tady bylo. Eh, a už se pouštíme do něčeho nového. To přece takto se dá těžko posuzovat. Ale eh, prostě situace je taková, jaká je a ptám se, Jste eh, připraveni v radě vytvořit určitý akční plán, který by byl reálný, proveditelný, ne prostě všecko najednou, což samozřejmě možné není. Já myslím, že je třeba pustit se do věcí, kterých záleží všem. Například eh, minimální příjem. To je takový příklad. Nebo například vytvoření dobré zaměstnanosti, protože zaměstnanost je vlastně první důvod k nerovnostem. Jak řešit nerovnosti? Jak například přijmout na evropské úrovni solidární opatření, aby se bojovalo proti chudobě? Další příklad. Když si nebud, nevystvoříme prioritu v řešení problémů, tak těžko věci vyřešíme do roku 2019 všechny tyto problémy. Eh, jsou tady možná i některé menší, méně závažné problémy, které, na které máme odlišné názory. A to všechno je složité vyřešit. Jistě bude tady institucionální prohlášení, které bude velice krásné, ale my potřebujeme i praktické věci a říci ode dneška do roku 2019 chceme udělat toto, toto, toto. Boj proti chudobě, otázka minimálního příjmu, by bylo jasné, že Eh, také zdůraznit, že minimální příjem a minimální mzda jsou dvě zcela odlišné věci, nemají eh, spolu eh, souvislost. Je třeba soustředit úsilí na konkrétní body. Můžete toto udělat za svého předsednictví? Děkuji. A nyní Klotrula. Děkuji, pane předsedo, děkuji ehm, paní ministrině, pane ministře, za vaše vyjádření. Vaše předsednictví je velmi zajímavé, zvláštní, protože přichází v době, kdy je hodně práce. Ale výhoda je, že přicházíte v období, kdy je to zásadně důležité pro ta témata, která v našem výboru jsou velmi důležitá. Evropská unie prošla a nadále prochází ekonomicky, politicky velmi složitým obdobím politicky kvůli Brexitu například. Ovšem nejzávažnější věc je, jak Evropu vnímají občané. A my dnes vnímáme, že velká část evropských občanů se odklání od evropského projektu a to zejména proto, že se domnívají, že Evropská unie se e, nezabývá jejich každodenními problémy. Já když slyším hovořit občany, ptám se, co je jejich problém. Je to zaměstnanost, práce a také kvalita jejich života v práci, sociální zabezpečení. To jsou pro ně zásadně důležité věci. A také schopnost přizpůsobit se novým formám práce, které se dnes objevují. A my tady máme okno příležitosti, které se otvírá díky vůli vytvořit sociální pilíř. To je okno, které, okno příležitosti, které se otvírá. Ale toto okno je třeba konkretizovat. Jestliže ho nebudeme konkretizovat, tak je tady nebezpečí, že z toho okna zavane průvan, který, ohr, který zastraší lidi. A já vás eh, prosím, doufám, že to budete moci udělat, opřete se o ty centrální partnery, což jsou sociální partneři, zástupci podniků, zástupci pracovníků. To může být e, základem toho kompromisu, který je jistě složitý, ale který je možný, aby to nebyl kompromis e, nekonkrétní, ale aby to byl silný kompromis. Děkuji a nyní Jana Tom. Děkuji, pane předsedo. Víte, milí ministři, je to zvlášť vlastní pocit. Určitě eh, nebudu teď hovořit o gratulaci mému muži k narozeninám, který je doma v kuchyni a rád by slyšel můj hlas v rádiu. Ale kolegové, je to tak s každým předsednictvím. Každá země si myslí, že posune Evropskou evropský level z bodu 5 do bodu 10 za 6 měsíců. My v tomto výboru plně chápeme, že tady je princip subsidiarity a spolu s kolegou Enrikem víme, že subsidiarita existuje v těch bodech, s kterými máme co dočinění. Je to sice velká překážka, ale prostě je to tak a musíme s tím žít. Moje otázka tedy zní, Jaká témata jsou méně sporná, která hodláte probrat během svého předsednictví, která neskončí v nekonečných diskusích mezi státy? To rozhodně není minimální příjem. Omlouvám se, že to říkám. Možná ta nehlášená práce nebo modré karty. Kde si myslíte, že existuje nějaká společná dobrá vůle mezi členskými státy? něco, kde máte pocit, že to nebude moc drhnout. A ještě další věc, to souhlasím celá s Martinou, která řekla, ano, Estonsko se může podělit o mnoho skvělých věcí, mm, léky, elektronické předpisy, systém rodičovské, skvělý, možná asi nejlepší v Evropě. Mělo by se využít této příležitosti a ukázat to i ostatním a posunout to tady o kus dopředu. Děkuji. Teď Jean Lambert. Děkuji. Chtěla bych se zeptat na pár věcí. Kolegyně teď zrovna zmínila ony modré karty. související s šancí pro kvalifikované pracovníky získat místo v EU z jiných zemí. Mě zajímá zjistit, jak si myslíte, že by stránka zaměstnanosti mohla být více integrována do debat a do trialogu, který doufejme začne už brzy. My jsme zvyklí, že věci související s pracovní migrací se spíš vnímá jako věc bariér a ne jako šance pro trh práce i pro jednotlivce, který přijdou. Takže mě by zajímalo, jak vy to vidíte, jak integrovat tu tématiku zaměstnanosti víc než kdy předtím. Druhá věc. Jedna věc, která zazněla, kdyby EU měla být eh, v popředí všeho je boj s klimatickými změnami. Jakým způsobem vaše předsednictví bude pracovat se stránkou zaměstnávání a investování, aby to nebyla pouhá přechodná fáze eh, z úrovně EU, tak aby jak tedy nás by zajímalo, jak si myslíte, že můžete spolupracovat s otázkou zaměstnanosti, aby se to pohnulo dopředu. Pokud nedojde k rozvoji znalostí a dovedností, tak určitě nebudeme v popředí ničeho a chceme být popředí boje s klimatickými změnami, chceme vytvářet nová pracovní místa a chceme zahrnout pracovní síly do těch nutných a potřebných změn. Děkuji. Děkuji. Nevidím, že by se ještě hlásil někdo další do rozpravy, tak můžeme v tomto bodě ukončit druhé kolo otázek a já poprosím o odpovědi v pořadí, jaké si vyberete, takže paní ministrině Iva, prosím. Děkuji, milí kolegové. Děkuji vám ještě jednou za všechnu podporu, kterou jste nám vyjádřili a děkuji i za vaše otázky. Naprosto souhlasím s tím, že toto nejsou pro EU snadné časy, ale zároveň nám poskytují příležitosti. Příležitosti pochopit hodnotu jednoty. A to možná povzbudí členské státy a všech, kdo mají obavy, aby se pokusili něčeho, abychom se pokusili něčeho dosáhnout. Naše předsednictví naše iniciativy jako pilíř sociálních práv nám poskytují šanci udělat něco nového a důležitého. Co se týká evropské jednoty, tak sociální otázky jsou naprosto zásadní, protože sociální záležitosti lidé snadno chápou. Čím eh, lépe jsou ošetřeny sociální záležitosti v členských státech, tím větší důvěra ve vlády a tím větší důvěra v Evropu. Myslím si, že je to naše povinnost dělat tyto věci. Co se týká pozitivních eh, příkladů, kterých můžeme dosáhnout v dobách velkých rozdílů mezi členskými státy, tak eh, je pravda, že se v těchto politikách těžko hledají. Možná Ono nařízení o koordinaci nám poskytuje jakési šance. Individuální práva třeba v souvislosti s lidmi s malými dětmi, tak tedy si myslím, že prostor pro dohodu existuje. Jedna z věcí, kterou bych eh, během předsednictví ráda dělala, to je opravdu vážně pojatá výměna dobrých zkušeností, toho, co funguje, ukázat lidem nějaké nové cesty myšlení napříč členskými státy. Co se týká pilíře sociálních práv, tak uh, Komise zahájila konzultace o přístupu k sociální ochraně. Uvidíme, jaké budou plody těchto konzultací. Evropský pilíř sociálních práv zahrnuje i právo na minimální příjem a proto si myslím, že nevyhnutelně se tomu budeme věnovat. Děkuji, to je ode mě vše a předávám slovo kolegovi. Děkuji, pane ministře, prosím. Děkuji. Co se týká otázky vysílání pracovníků, respektive harmonogramu, tak my bychom rádi obecný přístup měli do října a pokud vy budete připraveni, my jsme připraveni zahájit trialog hned a rozhodně bychom neměli nic proti dokončení trialogu za našeho předsednictví, ale prvním základním bodem bude obecný společný přístup na EPSCO v říjnu. Druhá otázka, modré karty. My samozřejmě sledujeme vývoj velice bedlivě ministři vnitra a spravedlnosti se tomu věnují, ale my neplánujeme na EPSCO, na úrovni EPSCO nějakou diskusi. Byla zmíněna budoucnost pracovníků v mnoha těch příspěvcích. Já si myslím, že pokrok v této debatě, jakým způsobem překlenout uh, technologické a inovativní změny a změny v sociálním systému. To si myslím, že je opravdu velká výzva. Transformace, zelená ekonomika, digitální ekonomika. Někdy vidíme, jako by se v budoucnosti měla snižovat sociální ochrana. Víme, že je těžké dosáhnout nějakého přechodu. Je tady problém regionální politiky, protože ty staré ekonomiky, staré regiony nejsou slučitelné s těmi novými, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli zastavit pokrok. Je to výzva, s kterou se musíme popasovat a proto estonské předsednictví a Estonsko jako země budeme dělat oboje. Budeme se soustředit na digitální změny a pokrok v této oblasti, ale zároveň se budeme snažit nějakým způsobem rekonfigurovat sociální politiku tak, aby byla adekvátní výzvám nové digitální společnosti. To je přesně to, o co se budeme snažit na evropské úrovni, proto se budeme soustředit na volný pohyb dat, jednotný digitální trh, tak aby každý občan mohl profitovat z nových technologií, ale zároveň je pro nás důležité, abychom stále mysleli na tu sociální stránku věci, na ochranu lidí, tak aby mohli dosáhnout úspěchu. A možná, možná by tohle mohl být ten bod, jednoty, sociální pilíř, protože na technické úrovni lidé mohou diskutovat, zda něco je nebo není ambiciozní, ale konkrétní princip je takový, že nikdo nemůže říci, že nějaký z těch principů je zásadně špatně nebo jiné země ho nezdílí. Myslím, že teď to bylo jasně řečeno a pokračuje to dopředu jako politický závazek Unie a to musí být ta sjednocená, jednotná báze pro naše budoucí diskuse. Děkuji vám. Frau Paní ministrině Iva, paní ministře Osinovský, děkuji mnohokrát za váš čas a za diskusi. A myslím si, jako takový úvod do práce vašeho předsednictví, to pro nás bylo skutečně velice dobrým krokem. Jak jsem se dočetl, estonské předsednictví si předsedalo mnohé, také v našich oblastech. Do doby vašeho předsednictví doufám, a budou spadat velice důležitá rozhodnutí, která posunou Evropu vpřed. Já bych tady ještě dva, dvě velice rád zdůraznil. To je otázka pilíře sociálních práv. Ještě nikdo neví, jak toto prohlášení, o kterém se momentálně diskutuje, pak skutečně e, k jakým důsledkům povede, jakou sílu to nakonec bude mít. Já doufám ve vaši podporu, také v podporu postojů našeho výboru v tom smyslu, že pilíř sociálních práv by mělo být něco více než nějaké přátelské doporučení pro slavnostní projevy. Že by, by tento pilíř skutečně měl Eh, nastartovat proces, který eh, nakonec Evropu skutečně posune dál, že to bude Evropa pak o kousek sociálnější. A druhá věc, to, takové to nedorozumění eh, členských států. Nejde vůbec o to, jak se domnívají špatně evropské členské státy, aby tedy členské státy, které mají příliš nízkou úroveň sociální ochrany, aby se jim hnutilo něco, nějaká vysoká úroveň sociální ochrany, kterou mají jiné země. O to vůbec nejde. Jde o to zahájit proces, který prostřednictvím vynutí nějakého minimálního soklu povede k tomu, že sociální dimenze Evropy e, bude přítomnější pro veškeré občany Evropy. A postupným procesem konvergence dojdeme k tomu, že posílíme sociální dimenze Evropy. Druhá poznámka. Nacházíme se ve velice komplikované situaci, co se týče otázky vysílání pracovníků. A i zde existuje celá řada nedorozumění. Já jsem již měl příležitost o tom diskutovat na EPSku. Například zásada stejné odměny za stejnou práci právě nemá na mysli nějaké Eh, mzdově technické srovnávají na jedné úrovni v celé Evropě. Kdo chce, aby v celé Evropě byla stejná úroveň mest, tak já tady jako odborář eh, na to říkám a paní Agnes Jungerius a další kolegyně jistě podpoří. Já jako odborář rád poskytnu krátký úvodní kurz toho, jakým způsobem vznikají vůbec mzdy, nejenom na úrovni národní, ale také na úrovni jednotlivých odvětví. To je prostě nesmysl stejné mzdy v celé Evropě. To nemůžeme podporovat a nám to celé téma pouze zablokovává. Když hovoříme o minimální příjmu, tak já jsem pro tento přístup rozhodně, třeba ho posílit. A byl bych také proto, abychom nyní za estonského předsednictví mohli diskutovat o tom, ne o jednotném minimálním příjmu v celé Evropě, to je stejný nesmysl jako minimální plat, ale měli bychom hovořit o tom, jsme schopni vždy na národní úrovni zajistit určitou minimální úroveň příjmu, která ochrání ty osoby, které v tom konkrétním státě žijí před chudobou. To by byla vhodná možnost. O tom bychom měli hovořit a propojit to s našimi debatami o sociálním pilíři. To by nás pohlo vpřed a měli bychom k tomu přistupovat zcela neideo, neideologicky. Pouze se nechat vést zájmy občanů, zejména těmi nejchudšími v Evropě a kterých bohužel není málo pokud bychom mohli naše diskuze směřovat tímto směrem, eh, mě by to velice potěšilo, pokud by vaše předsednictví nás v tom takto podpořilo. Já vám rozhodně mohu nabídnout dobrou spolupráci našeho výboru během vašeho předsednictví. V Evropě máme mnoho práce a než nám tato Evropa zanikne, měli bychom proti tomu něco udělat. Měli bychom se snažit ji zachovat. Děkuji. So, dann haben wir... Nyní máme trochu času, než budeme pokračovat dále. Já sám předávám funkci předsedy Maritě, já se na tomto místě loučím, eh, přeji vám všem krásnou dovolenou, dobře si odpočiňte a hlavně navraťte se ve zdraví zpátky, to je to nejdůležitější. Děkuji vám mnohokrát za spolupráci. Okay, friends. We'll start the meeting. Milí přátelé, budeme pokračovat. Za prvé dovolte, abych vás přivítala vás všechny, kdo jste ještě setrvali. Vítám i ty, kteří to nejsou. Jsem ráda, že jste tady, vzdor tomu, že tohle už je poslední den před parlamentními prázdninami. Jak víte, toto slyšení se týká druhého návrhu směrnice o karcinogenech a mutagenech. Tak, tento návrh mm, následuje ten první návrh a Možná je to, bude trošku složité sledovat všechny podrobnosti, protože v ke stejné směrnici jsou dva pokračující fajly, dokumenty. Komisi jasně, komise jasně řekla, že chce revidovat několikrát přílohu 3 této směrnice o karcinogenech a mutagenech, protože více látek by tam mělo být uvedeno. Máme zde dnes řečníky z ETUC, z OSHA, ze SCOEL a z Business Europe. Tito odborníci s námi budou hovořit o svém pohledu na věc, poskytnou nám informace. Jsme rádi, že jste tady, jsme stejně tak rádi, že je tu paní komisařka Tyson, aby nám předložila návrh komise. Nebudu dlouhá se svým úvodem, ale samozřejmě, že pro nás je důležité mít eh, odpovědné, mít odpovědného ministra za stranu předsednictví, což je pan Osinov, Osinovský. Bude s námi alespoň na počátku, po jisté chvíli nás bude muset opustit a my doufáme, že tento úvod eh, pomůže i předsednictví, aby rychle přijímalo rozhodnutí. Také chci poděkovat všem za práci na první dávce, prvním objemu práce na tomto dokumentu. Dosahli jsme velice dobrých výsledků a dodalo nám to nejenom bojového ducha, ale i podpořilo naší náladu. Znáte asi tváře, které tady jsou. Teď bych eh, rád předala slovo paní Tyson a poprosím ji o úvod k druhému balíčku. thank you, uh, dear chair. Děkuji, milá paní předsedkyně. Milý pane ministře, milí poslanci, dámy a pánové, ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků je jádrem našich snah o silnější sociální Evropu. Já osobně jsem se zavázala bojovat proti rakovině získané v práci. Jsem pro aktualizaci směrnice o karcinogenech a mutagenech v práci. Bojuji za to už několik let. Jsem velice ráda, že v té první části Rada parlament dosáhly schody tak, aby se vydláždila cesta k druhé aktualizaci. Chci využít této příležitosti, abych vám, paní předsedkyně, pogratulovala. Vy jste byla spravodajkou v tom prvním případě. Gratuluji vám k výsledkům, kterých jste dosáhla. To platí i pro estonské předsednictví, které také je na špičce tohoto úsilí na straně rady. Dnes se začíná hovořit o druhém návrhu komise. Spolu s tím prvním by to mělo pomoci zachránit životy víc než 100 tisíc lidí pracovníků v příštích 50 letech. Rozsah eh, by se měl týkat i olejů, které jsou ve spalovacích motorech. Tedy mechanici, kteří vyměňují oleje v motorových vozidlech, motorkách, opravují uh, motory by mohly být ušetřeni rizika, že dostanou rakovinu kůže v důsledku své práce. Stejně se stanoví nové limity pro pět karcinogenů, s touto i další opatření pro nové látky. To povede k zásadním změnám v ochraně pracovníků v členských stámek eh, pro každý z těchto karcinogenů. 20 členských států bude muset zavést nižší národní limity. Vážení poslanci, jsem přesvědčena, že musíme být ambiciozní v tomto boji, v boji ochrany před rakovinou, ale potřebujeme legislativu, která skutečně nám umožní efektivní práci a zásadní změnu. To znamená, že v tomto vysoce technickém prostředí by budou pracovníci chráněni efektivně pouze, pokud budeme naslech, naslouchat odborníkům a budeme respektovat synergické efekty. Totež očekáváme od sociálních partnerů zástupce zaměstnanců, zaměstnavatelů nejlépe vědí, jak se v práci používají nebezpečné látky a jaká ochranná opatření je v praxi možno zavést. Víte, že vynutitelnost našich eh, návrhů je pro mě velice důležitá. Eh, užitek z neaplikovatelných rozhodnutí je pramalý. Vím, že byste někdo očekával, že tady budou dýzlová paliva také v tomto návrhu. My jsme se tomu věnovali, ale nakonec jsme dospěli k závěru, že v tuto chvíli, zdůrazňuji, v tuto chvíli opatření pro dýzlové splodiny by nebyly efektivní, protože nevíme, jak definovat tu látku tak, aby byla měřitelná přímo na pracovišti. Samozřejmě, že bude potřeba tohle nějak upravit, protože eh, důkazy jsou jasné. Spoléhám se na vaši podporu, že tento druhý návrh se rychle pohne dopředu. Vážení poslanci, chci vás ujistit, že ambiciozní práce neskončí tímto druhým návrhem. Již jsme zahájili příprav na třetím dalším návrhu, tak, abychom s ním mohli přijít eh, na začátku roku 2018. Navíc komise se rozhodla, že posoudí samozřejmě i vliv reproduktivních látek. Parlament jasně řekl, jaké má obavy v této souvislosti a přiznávám, že to beru velmi vážně. To se také týká endokrinních disruptorů. Komise tady také přijde se svou strategií. Musíme ta rizika zvažovat, musíme najít nejlepší nástroj, jak zajistit přiměřenou ochranu evropských občanů a pracovníků. Rakovina získaná v práci je pro lidi a jejich rodiny skutečně tragédií a zároveň velkým břemenem pro společnost proto bychom měli pokročit v boji s touto nemocí. Spolehám na vaši spolupráci, abychom tady dosáhli pokroku a doufám, že se interinstitucionální jednání brzo rozběhnou. Samozřejmě eh, přeji zpravodaji, stínovým zpravodajům a vám všem, nám všem hodně úspěchů. Děkuji. Tyson, eh, give... Děkuji vám, paní Tyson. A pan minister e, z Estonska má na starosti tyto věci. Mm, pane synovský máte slovo. Děkuji vám, e, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. E, včera byla schválena dohoda pro první skupinu karcinogenních látek ve směrnici. Já myslím, že můžeme vyjádřit spokojení. Samozřejmě, ale nemůžeme se v této fázi zastavit. Velmi dobře všichni víte, že dohoda o tom prvním, o té první části byla kompromisem. Všichni ustoupili ze svých pozic a je tady zapotřebí se této, tomto tématu nadále věnovat. Za druhé, Jak zmínila také paní komisařka, v této fázi se nemůžeme zastavit. Komise pracuje na třetí eh, skupině eh, těchto eh, látek prostřednictvím poradního výboru a toto téma je jak pro parlament, tak pro radu mezi velkými prioritami. Chceme pokračovat stejným způsobem, chceme to ponechat mezi prioritami, a tak jako to bylo i doposud. A myslím, že také to je důvodem, proč se dnes koná toto slyšení. Eh, Řečníci v panelu představují různé názory, různé eh, úhly pohledu a bude to velice zajímavým zdrojem pro pozměňovací návrhy a pro naši dohodu. Chtěl bych vám tedy všem poděkovat za to, že tomuto tématu věnujete eh, důležitost, kterou si zaslouží a chci vás ujistit, že ze strany Rady jsme připraveni začít jednat s parlamentem o druhé skupině, jakmile parlament k tomu bude připraven. Děkuji. Děkuji. Děkuji za to, že jste eh, přišel. Vím, že budete muset teď odejít, ale rozhodně eh, s velkým zájmem hledíme na vaše předsednictví a věříme, že budou důvody, proč se vrátíte do našeho výboru. Děkuji. A nyní eh, mohou členové žádat o slovo. Chcete prosím něco říci? Ne, já eh, bych nejdříve eh, vyslechl jednotlivé řečníky a také vyslechl příspěvky kolegů z výboru. A na závěr bych paní předsedkyně rád se ujal slova, abych eh, uvedl, jak my vidíme další práci. Koordinátoři, paní McIntyre, chcete něco říci? Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že eh, jménem ECR bych ráda eh, vyjádřila eh, uspokojení, že dochází k této druhé vlně těch látek. Musíme uznat, že limity, které jsou uvedeny v návrhu komise, jsou výsledkem celé řady let velmi podrobné práce. A důležitost um, rozhodnutí, které se opírá o vědecké důkazy, je uh, důležitou tendencí, kdy my, abych tak řekla, amatéři, Ehm, tady jednáme ve prospěch občanů. Důležité je, abychom také uznali vědecké důkazy a abychom se do maximální možné míry opírali o tyto vědecké důkazy. Klíčem k úspěchu, podle mého názoru, u této směrnice či u těchto směrnic, protože to bude celá řada směrnic, je v myšlence, kterou já plně podporuji, podporuji, že musíme konat a že musíme reagovat na ty případy úmrtí či poškozeného zdraví, ke kterým eh, dochází v důsledku zacházení s nebezpečnými látkami. A podle mého názoru klíčem k tomu všemu je zajistit že budeme mít eh, určité stanovené limity, které jsou měřitelné na pracovišti. Někdy navrhujeme věci, eh, které jsou za rámec toho, co je možné. A já se obávám, že někdy eh, se asi dostáváme do situace, kdy ztrácíme důvěru eh, těch, kterých se to týká, protože činíme určitá svévolná rozhodnutí. Důležité je, abychom uznali, že se tady zabýváme ehm, přítomností karcinogenních a mutagenních látek na pracovišti. Musíme zdůraznit, že jde o provádění e, náležité kontroly na pracovišti, že jde o uplatnění osvědčených postupů, abychom chránili lidi vystavené těmto nebezpečným látkám. Naším cílem by vždy mělo být eh, dosáhnout co nejnižších možných eh, eh, situací, kdy je člověk vystaven těmto látkám. Členské státy by také měly být aktivní, investovat do výzkumu a motivovat podniky, aby se snažili dosáhnout těch nejnižších možných dávek. Ale stanovit své volně určité velmi nízké dávky, které není možné respektovat, to Eh, není užitečné a není to ve prospěch celého procesu, kdy se snažíme omezit eh, vystavení lidí nebezpečným látkám. Můžeme se samozřejmě snažit motivovat podniky, aby šly pod rámec těch povinných limitů. Nemusí se snažit dodržet ten limit, mohou jít i pod něj, pakliže je to možné když je možné, aby dosáhli ještě lepších výsledků. Ano, to je pak dobrá situace. Proveditelnost a proporcionalita musí být náležitě zváženy. A nové návrhy, jak změnit tyto hodnoty, musí vycházet z procesu vyhodnocení situace na pracovišti. Eh, další návrhy pro další látky, myslím, že se ještě objeví v další vlně, ty musí tedy procházet stejným procesem. Já velmi vítám přístup komise a eh, ano, ukazuje se, že komise to probírá opravdu velmi důkladně a podrobně, což si myslím, že přináší eh, pozitivní výsledky. Děkuji. Chtěl by někdo další z výboru k věci něco říci? Prosím, paní Koneva. Děkuji. Eh, ano, děkuji. Z důvodu dosti vysokých počtů rakoviny v Evropě a paralelně k tomu nedostatečné vzdělávání obyvatelstva eh, o nebezpečích, která vyplývají z některých látek, to všechno jde ruku v ruce. A já myslím, že není možné v tomto zanedbat vzdělávání, informovanost. Eh, to je přece otázka ochrany pracovníků. To jsou ty základní informace, které musí mít pracovník k dispozici. A využívat je. Zaměstnavatel, podnik, odbory musí dát pracovníkovi k dispozici celý arsenál informací a celý arsenál, arsenál prostředků, jak se chránit. Když toto není zajištěno, pak jsou čísla hrozivá. Mluvím především o tom hrozivém množství uh, Eh, rakoviny. Ostatně se to dotýká i dětí a lidí ve všech věkových kategoriích. Není náhodou, že za posledních deset let eh, v Evropě se nevěnuje žádná pozornost ochraně na pracovišti. To je přece základem celé věci. A je třeba také se věnovat otázce eh, průmyslu. Děkuji vám. A několik poznámek z mé strany eh, k tomu, co jsme do posledu dělali. Za prvé, já doufám, že další postup eh, v trošku jiném způsobu při přeskumu stejné směrnice, že to nám umožní vyhnout se tomu, že bychom se zabývali těmi otázkami, které byly řešeny v nedávné době. To je, myslím, princip, který je velice důležitý a doufám, že ostatní stínoví zpravodajové eh, mají stejný názor. Za druhé, já sdílím určité obavy, které se týkají látek, které byly zatím ponechány stranou v této druhé vlně. Eh, budeme eh, pracovat na první, nebo pardon, když jsme pracovali na první vlně látek, tak jsme se snažili, aby co nejvíce látek bylo v té druhé skupině aby tam se řešily tyto látky. V některých případech tomu tak není. V první skupině eh, parlament nenavrhnul nějaké limitní hodnoty pro další látky právě proto, že nám bylo řečeno, že eh, bude ještě ta druhá skupina. Eh, je dobré vědět, kdy dostaneme ty další látky kdy se vrátí zpět do hry a kdy dostaneme návrhy také o těch dalších látkách. A za třetí, já vím, že u některých látek, jako formaldehyd, je dohoda mezi sociálními partnery, že by měl být, měla být závazná eh, limitní hodnota pro pracoviště a myslím, že mnozí členové tohoto výboru to takto vidí a máme rozhodnutí, že když je dohoda sociálních partnerů, že my bychom se k této dohodě měli připojit. Respektovat tuto dohodu. To je e, vlastně Tedy ta otázka, zda se k tomu připojíme, zda tuto dohodu budeme respektovat a kdy tomu bude. A teď ještě několik otázek, na které jistě um, bude reagovat další řada otázek v pozdější fázi, paní komisařko, a věříme, že tedy v pozdější fázi položíme další otázky, až uh, se připojí také poslanci, kteří již odjeli na dovolenou, na letní prázdniny. Takže prosím, dám vám slovo, paní komisařko. Děkuji. Ano, já jsem sama byla v minulosti členkou parlamentu, čili vím, jak ty poslední dny před letními prázdninami jsou složité a jak eh, eh, se řada poslanců již omluví. A jistě budou po otázky po těžší fázi, které také projednáme. Pokud jde o ty otázky, které vy jste doposud položila, tak eh, především chci poděkovat paní McIntyre za její vystoupení a její poznámky. Já si tyto, těchto poznámek velmi cením. Ano, je velice důležité, abychom pracovali na základě vědeckých eh, poznatků, abychom eh, pracovali na základě důkazů. A my si stále uvědomujeme, že to, co děláme, Eh, to se snaží být tím nejlepším možným zajištěním eh, bezpečnosti eh, cílové skupiny. A to je také důvod, proč jsou tady i další právní předpisy. Ale zde se konkrétně zajímáme o otázku ochrany pracovníků na pracovišti. Musíme udělat vše, co je možné. A já jsem vám slíbila, a myslím, že jsem se dodržela, že to bude prioritou. Když ve sdělení komise hovoříme o nemocech z povolání a ochrany zdraví na pracovišti, tak Eh, máme různé skupiny látek, ano, teď už pracujeme na druhé skupině látek a jak jsem řekla eh, již úvodem, slíbili jsme ještě třetí skupinu látek a teď je otázka, co budeme dělat se čtvrtou skupinou. To je eh, oblast, ve které ještě nemáme konkrétní návrhy látek. Látky, které byly zmíněny na seznamu sociálních partnerů, eh, kterou sociální partneři vypracovali již před několika lety a které zůstaly tak trochu v pozadí, to není tím, že bychom neměli eh, návrhy eh, na některé látky, na kterých ještě nepracujeme, ale protože já bych ráda přišla s takovými návrhy o takových látkách, kde jsme připraveni a e, Já bych raději pokračovala z krok po kroku, to znamená ve třech, ve čtyřech skupinách látek, spíše než abychom čekali až na ty úplně poslední návrhy a pak teprve předložili celý návrh. To bychom pak tady e, nezvládli tuto otázku e, do konce roku 2018. A já myslím, že je opravdu lepší postupovat rychleji tím, že postupujeme po částech. A teď eh, k tomu, co řekla paní Kuněva. Ano, jistě, potřebujeme chránit eh, pracovníky, to také jasně říkáme. Až si přečtete naše sdělení, eh, které vyšlo před pár měsíci, tak uvidíte, že to, co probíhá, se skutečně soustředuje na reálnou situaci na pracovišti. A když jsem hovořila s celou řadou lidí, zástupci pracovníků, organizací pracovníků, ale také se zaměstnavateli, s malými a středními podniky, když jsem s nimi hovořila, tak bylo jasně eh, jasné, že musíme změnit některé právní předpisy, ale současně také se postarat o to, aby to v praxi bylo re, eh, realizováno. Provádění právních předpisů je důležité. Proto žádáme od naší agentury v Bilbao, aby na tom pracovala, aby tady ukázala cestu a také malým podnikům, podnikatelům eh, umožnila respektovat eh, tyto právní předpisy a pomohla jim provádět vyhodnocení rizika. Ochrana proti karcinogenním látkám to není pouze OL, OEL, ale také otázka, jak dále chránit pracovníky, jak nahradit některé látky jinými a další možné postupy ochrany. A teprve, když toto všechno není možné, teprve potom aplikovat OEL. A e, důležité je prostě vytvořit mentalitu a kulturu chránění pracovníků. Eh, jistě v mnoha případech taková kultura existuje, ale vždy je možné věci dále zlepšit. A tam, kde ještě taková kultura ochrany neexistuje, právě závazná legislativa může eh, pomoci. Musí to jít ruku v ruce s kontrolami samozřejmě. A my tedy pracujeme také na synergii různých předpisů a eh, snažíme se poskytnout eh, vodítka, v tom je agentura velmi aktivní a směřujeme, eh, tedy sledujeme také některé další směrnice a sledujeme, jak je možné je dále zlepšit. Paní Elskok, eh, co už je na seznamu a co ještě není a co můžeme my v parla- nebo vy v parlamentu udělat, to je samozřejmě na vás. Vy jste spolu zákonodárce. My předkládáme návrhy a vy v parlamentu spolu s radou rozhodujete o našich návrzích. No, všecko v té druhé skupině látek není, tak vy jste očekávali možná některé další látky. No to je prostě takový postup. Buď budeme čekat, až všechno bude e, připraveno a nespustíme druhou skupinu, anebo se pustíme alespoň do té druhé skupiny některých látek, jiné ponecháme na další e, skupinu, alespoň tam, kde už máme vědecké důkazy i posouzení dopadu i další uh, Eh, věci připravené, spustíme tu druhou skupinu. Jak říkám, není to náš poslední návrh. Třetí, na třetím už se pracuje. A já si myslím, že přijde ještě čtvrtá skupina látek. Eh, ten třetí, tu třetí skupinu eh, předpokládám, budeme mít hotovou na začátku roku 2018. A čtvrtá skupina, no to záleží na tom, jak pokročíme dále, protože tam ještě nemáme seznam látek, na kterém chceme pracovat. A můžete nás ještě dále inspirovat, co na to zařadit. Děkuji. Ano, to zní velmi slibně, že bude třetí uh, várka a pak ještě asi i čtvrtá. Můžeme se na to již těšit. Prosím, chtěl by někdo eh, položit otázku? Je to tak? Ano, prosím, pan Hoč. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Máme ještě trochu času, proto bych rád využil této příležitosti a využil přítomnosti paní komisařky Tyson a řekl toto. Hovořili jsme zde mnoho o nebezpečích, ale prevence je samozřejmě vždy lepší než korektivní opatření. Bohužel, často dochází k situaci, že pokud někdo pracuje, tak skutečně je vystaven nebezpečí, že později kvůli své práci onemocní. Dvě krátké otázky. Těhotné ženy. Máte pocit, že by bylo možné pro ně vytvořit nějaké speciální předpisy? Těhotné ženy jsou většinou mladé ženy. To znamená, že veškeré mutagení či karcinogenní látky mohou velice intenzivně ovlivnit zdraví jejich mladého těla. A také zdraví plodu. Další otázka. Ta se týká osob s postižením. Pracovníků s postižením. Můžeme počítat i s takovými předpisy, které by poskytly těmto osobám místa. Neoznačil bych to za pre- privilegia, ale aspoň určité jistoty ve smyslu ochrany před mutageny a karcinogeny. A nyní má třetí otázka. Nemoci z povolání. Jde mi o vztah mezi nemocemi z povolání a karcinogenními látkami. Možná zde hrozí skutečně závažná nebezpečí právě s ohledem na mutageny. Děkuji. Tyson. Paní Tyson, prosím. Děkuji. Těhotné ženy, postižení, zda je pro ně potřeba nějaká speciální pravidla. My potřebujeme takový přístup, který bude chránit každého. To je povinnost zaměstnavatele, aby zajistil, že jeho pracovníci budou chráněni. A pokud někdo je těhotný a těhotná pracuje, někdo je postižený a pracuje, pak po ně, pro ně potřebujeme speciální pravidla. Mám nějakou představu, ale musím říct, že nevím, zda máme v legislativě nějaká specifická pravidla nebo zda je potřebujeme. Nemohu vám vyprávět, co já osobně si myslím, protože to není až tak relevantní ale určitě se na to můžu podívat. Ale také jste hovořil o postižených, tak chci využít příležitosti a požádat parlament, aby trochu urychlil zprávu o do zákonu o dostupnosti. To nesouvisí s ochranou zdraví při práci, ale souvisí to se, s naším přístupem lidí k práci, k lepší možnosti vést nezávislý život. Na tom jsme strávili už mnoho měsíců, víc než rok a doufám, že byste mohli trochu kolegy z IMKA poňouknout, aby se to urychlilo. Tady opravdu potřebujeme speciální pravidla a myslím, že bychom měli ukázat i postiženým, že se o ně zajímáme. Zda potřebujeme zvláštní kategorie, umím si představit, že to je možné, ale odpovědět vám takhle zvolé nemohu. Děkuji, děkuji paní Tyson. Teď budeme pokračovat s pozvanými řečníky. To je paní Andrea Hartwig z vědeckého výboru, který se věnuje eh, limitům, kterým jsou lidé vystavováni v práci z COEL, eh, paní Schneider, která je z Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví v práci, pan Fogl, který zastupuje ETUC, odborový svaz, a Rebecca Smith, která je poradkyní v oddělení sociálních záležitostí v Business Europe. Budete mít příležitost pro krátký úvod. Začneme první paní Hartwig. Prosím, máte slovo. Thank you very much also for the invitation to come. Děkuji vám a děkuji za pozvání, abych tady jménem SCOEL mohla prezentovat náš pohled na karcinogeny. Jak už název říká, tak my jsme vědecký výbor, který se věnuje expozici těmto, těmto látkám v práci. My se snažíme navrhovat eh, limity mm, takzvané OEL. Mohu poprosit o promítnutí své prezentace? Ano, tam to je. My se snažíme rozlišovat karcinogeny podle eh, toho, jak je to s vystavováním nízkých dávek. To je podle mě velice důležitá věc, protože míra vystavení v posledních letech se velice snižuje, proto nám jde o to, abychom posuzovali karcinogeny eh, podle toho, co působí při tom zbytkovém vystavení těmto látkám. Eh, pracujeme s epidemiologickými daty, s hodnotami přímo z pracoviště, studujeme i eh, karcinogeny pro zvířata a samozřejmě i studujeme způsob fungování dalších karcinogenů. Co ze všech těch úvah eh, v našem výboru vyplynulo, je buď můžeme eh, navrhnout nějakou mezní hodnotu, nebo máme nějaké numerické posouzení rizik, kdy řekneme, při tomto limitu vystavení látce máte tuto míru rizika. To jsou tedy vědecká data, o která se to opírá, ale v některých případech nejsme schopni navrhnout tento limit OEL ani ten numerický propočet rizika. To znamená, když není dost dat, i když eh, Data indikují, že nemáme třeba žádnou, tak říkajíc, bezpečnou hodnotu na pracovišti. Tohle je ukázáno na této grafice, protože když se podíváme na pokusy na zvířatech, tak máme třeba údaje o karcinogenitě, která byla poměrně vysoká, ale my musíme samozřejmě zvažovat, co se děje při nízké míře vystavení těmto látek. Tady vidíme hodnotu, které se říká dose response relationship, tedy reakce na míru vystavení. Tady jde e, o ten přesun z vysoké míry do nízké míry vystavení látce. Tady jde samozřejmě také o různé složeniny a sloučeniny karcenogenů. Někdy Eh, dochází k tomu, že ten efekt je pouze při vyšších koncentracích, když máte mechanismo nereaktivní z DNA, tak to je ta zelená linka. Pak máme sublineární reakci, kde v případě nízkých dávek máte nízké riziko, které by se předjímalo. To ukazuje ta žlutá linka anebo ta vyšší linka, ta červená, tak eh, ta také může skrývat vyšší rizika i při nízké míře vystavení, ale to samozřejmě závisí i na dalších parametrech. Pokud my ty údaje nemáme, pak anticipujeme lineární míru vystavení, což v některých případech je to, čemu se říká scénář nejhoršího možného případu. Omlouvám se. My se snažíme zjistit, zda karcinogen je genotoxický nebo negenotoxickým karcinogenem. To je velice důležité. Pokud máte karcinogen DNA reaktivní, pak můžete anticipovat, předjímat, uh, že i když máte nízkou míru vystavení, dojde k poškození DNA, což může vést k mutacím, tak stále máte riziko, i když je třeba nižší, ale prostě nemůžete definovat úroveň, kdyby jste opravdu byli v bezpečné zóně a říct, žádné riziko z toho neplyne. Díváme se tedy na ty sloučeniny, pokud máme údaje, snažíme se učinit numerické posouzení rizik a jinak pokud ta údaje nejsou, tak neposkytujeme žádné hodnoty. Řekneme, je to karcinogen a samozřejmě, že by to vystavení mělo být co nejnižší. Samozřejmě ale jsou i mnohé karcinogeny, které jsou negenotoxické, to znamená třeba Eh, zasahují dělení buněk nebo mají nějaké eh, nepřímé mechanismy, které mohou přispívat k rakovinotvornosti, tak v tom případě můžete mít určitý práh, můžete mít hodnotu, v jejímž, v jejímž rozsahu jste v bezpečí, to znamená, pak můžeme navrhnout bezpečný ten limit OEL a uh, také můžeme mít určité indikace pro tento způsob. V zásadě tedy navrhujeme pro různé skupiny, což nejsou nějaké pevné kategorie, ale spíš jsou to uskupení, abychom rozlišovali mezi tím fungováním, tedy genotoxické karcinogeny, kdy jsou zbývající rizika i při nízké úrovni vystavení. Skupina B by byly látky, kdy si nejsme úplně jistí, ale myslím, přistupujeme k tomu stejně jako ke skupině A. Skupina B, tam se snažíme mít eh, ten limit C, skupina C, tam prakticky je nějaký práh, kdy můžeme navrhnout onen limit OEL opínající se o zdravotní parametry. To je náš obecný přístup. A v případě genotoxických karcinogenů, což jsou ty skupiny A a B, často nebývá možné odvodit nějaký parametr OEL. Máme-li dostatek údajů, můžeme navrhnout posouzení rizik. To se opírá o lineární extrapolaci látek, které máme, vystavení lidí či zvířat těmto látkám případě nepřímých eh, akcí můžeme říct, že to bude kategorie D, pokud máme skutečný efekt toho Prahu, anebo C, kde to předpokládáme, že máme určitou míru vystavení a pokud není dosaženo toho Prahu, tak ta karcinogenita už není relevantní. Samozřejmě, že nám jde i o logickou srozumitelnost, pracujeme s epidemiologickými daty. Pokud máte údaje, která jsou údaje, které souvisejí s karcinogenitou, tak to je velice důležité. Samozřejmě pracujeme i s důkazy z experimentů na zvířatech. Máme samozřejmě i údaje o míře nemocnosti z vědeckých eh, zpráv, tak abychom byli schopni posoudit eh, onen nízký rozsah expozice. Ráda bych vám ještě dala dva příklady. Mohla bych se prosím vrátit k té své prezentaci? Ještě o jedno zpátky. Jeden případ chrom 6, to je karcinogenní na, pro lidi i Eh, experimentální zvířata, je to mutagenní karcinogen, tvoří eh, adopty DNA. To znamená, my, eh, i když jsou jisté důkazy, že některé z těchto látek se v těle odbourávají, ale nejsme schopni to kvantifikovat, to znamená, že ta látka přišla do skupiny A a zdravotní rizika se opírají o lineární extrapolaci rakoviny plic. Další příklady dalších kovy jako nikl a kadmium jsou také karcinogenní pro lidi i experimentální zvířata, ale fungují jinak, nejsou přímo genotoxické, protože spíše zasahují do procesu obnovy DNA, to znamená, ta interakce není uh, přímo z DNA ale z proteiny, to znamená, můžeme předpokládat určité praktické limity, ale když hovoříme o rakovinotvornosti, tak eh, vycházíme z toho, že některé složeniny mohou mít i nerakovinotvoré důsledky, to znamená nikl a kadmium v případě velice nízké míry vystavení, v případě niklu mohou působit toxicitu pro plíce, pro kadmium platí toxicita pro já spektra. To znamená, že mm, jsou tady nejenom ty rakovinotvorné efekty, ale jsou tady jiné toxické efekty. To znamená, že je potřeba mít na paměti všechny tyto parametry. My se snažíme dávat dohromady všechny vědecké důkazy a mm, neradíme nějaké hodnoty, ani je nenavrhujeme, protože naším úkolem není otázka implementace na pracovišti. My poskytujeme rady, co z pohledu e, ochrany zdraví je nejlepší možné pro ochranu. Tak děkuji vám za pozornost. Thank you very much. E, děkuji vám za tento úvod. A teď dávám slovo paní Elke Schneider z Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví v práci. Děkuji vám. Paní komisařko, vážení členové parlamentu, chtěla bych poděkovat výboru EMPL za to, že mě opět pozvali. Eh, jménem celé naší agentury bych vám ráda předložila určitou perspektivu. K právní perspektivě, i vědecké perspektivě, i v otázce OEL bych chtěla ještě přidat dimenzi prevence. Máme tady čísla eh, na tomto diapozitivu, některá znáte, viděla jste již dříve, ale především je tady eh, toto. Asi jste slyšeli 4 až 8 eh, rakoviny je spojeno s vystavením těmto látkám na pracovišti i když jde samozřejmě o různé látky v různých situacích, tam to procento může být menší a u jiných eh, látek zase to může být hodně vysoké, to procento. Další eh, konstatování je, že jsou tady i další eh, nemoci z povolání, které jsou způsobeny různým látkám. Někteří pracovníci jsou velmi vystaveni nebezpečným látkám. Jednou z takových látek je například asbest. Další úvaha, kterou je třeba dát úvahu. Pracovníci jsou většinou vystaveni na jednou několika karcinogenním látkám. A tady máte sedm látek. E, první skupina pracovníků, která e, mohu uvést, jsou svářeči, mechanici. E, ti jsou vystaveni především látce P a H a používají motorové oleje. To znamená, že jsou na pracovišti vystaveni několika karcinogenním látkám najednou. Ehm, to eh, třeba neplatí pro některé kategorie pracovníků, ale platí to pro všechny pracovníky, kteří pracují ve službách, v servisních eh, pracovištích. Eh, slyšeli jsme o posouzení dopadu, eh, o dopadech na zdraví a jaké výhody má prevence proti rakovině. Již řečnice přede mnou hovořila o těchto aspektech i o některých dalších eh, aspektech karcinogenní látky většinou mají několik dopadů, například zvýšení citlivosti, některé lásky mají, látky mají dopad na dýchací ústrojí a můžou vést také k vyšší citlivosti. Některé jiné látky eh, mají podobné dopady, mohou být velmi toxické pro různé eh, způsoby vystavení, například když jsou vdechnuty či spolknuty, mohou mít velmi toxický eh, efekt, efekt dráždivý, a mohou eh, i vést k vyšší míře úrazů. Pozitivní věc, kromě samotné etiky celé této eh, věci, eh, je také to, že je možné snížit takové nebezpečné situace. A to tím, že se zvýší povědomí o nebezpečích. Další výhody může přinést například to, že není zvýšená dráždivost či četlivost a může být některé náklady na některé negativní dopady ještě vyšší než jen otázka rakoviny i když my se většinou zabýváme právě rakovinou jako hlavním důsledkem. Chtěla bych předvést některé výsledky dvou našich publikací. První je přehled, který jsme udělali v členských státech o tom, jak se eh, řeší otázka OEL u karcinogenních látek a za druhé eh, i posouzení metod eh, vystavení těmto látkám a následných Eh, chorobách, eh, včetně dopadu karcinogenů. Abych schrnula výsledky druhé zprávy, Některé, eh, některé závěry, které tady máme, je, že často čísla, která uvádíme, jsou také podkladem pro posouzení dopadu, jsou ale některé aspekty, které ještě nejsou pokryty můžeme hovořit především o riziku pro zranitelné pracovníky. Zranitelní pracovníci eh, jsou eh, vystaveni těmto látkám, ale je to často podhodnoceno a eh, některé údaje nejsou zahrnuty. Opět pravděpodobně jde o um, horší realitu, než jak to uvádějí naše čísla. A e, my se také snažíme e, ještě zdůraznit, že jsou tady i některé další, e, některá další omezení. Když se podíváme na některé výsledky zprávy, chtěla bych zdůraznit důležitost toho, že některé látky mohou ovlivnit velmi mnoho pracovníků jsou tady některé přirozeně vznikající směsi látek a e, se s těmi směsemi je velice těžké e, jednat, protože mohou být výsledkem hoření, spalování. Není e, dost dobře možné předvídat, jaká ta směs přesně bude. Můžeme si vzít některou látku jako benzoperamet, která je tady důležitá. Máme tady řadu skupin, které jsou uvedeny především průmyslové eh, aktivity, ale i některé jiné studie z Kanady a z Austrálie ukazují, že jsou i jiné skupiny pracovníků, například zemědělci, eh, pracovníci v restaurantech, především kuchaři, ale také hasiči, zdravotníci. Eh, ti všichni mohou být vystaveni těmto látkám. Je tady Eh, například studie o kouřech, eh, kouř například, nebo dým, který je způsoben laserovou technikou řezání. No, vidíme, že je tady velmi málo prevence ano, laserové techniky v průmyslu by mohly e, umožnit více preventivních e, opatření, aby a přitom ta e, expozice těmto látkám může být stejná. Pokud jde o polycyklické látky, tady je velice důležité sledovat dopad na pokožku, vyhnout se konkrétnímu přímému kontaktu s pokožkou. A to je také velice důležitá eh, prevence. Teď bych se chtěla podívat na druhé konstatování eh, toho, této zprávy. Když se podíváme na to, jak reagují zranitelné skupiny lidí a jak, eh, jaké informace o nich máme, vidíme, že eh, především v oblasti služeb, ale také v některých jiných skupinách, jako skupina mladých lidí, eh, je jen velmi málo údajů. Mladí pracovníci eh, většinou mají jen smlouvy na dobu omezenou, pracují po krátkou dobu, mají málo zkušeností a velmi často pracují eh, na pozicích s nízkou kvalifikací. Národní studie ukazují, že mladí pracovníci mohou být ještě více vystaveni karcinogenním látkám ze všech těch důvodů, které jsem zmínila, ale také proto, že jsou často vystaveni několika karcinogenům najednou, že to je více než v průměr ostatních pracovníků. Tady je důležité pro prevenci, že mladí eh, pracovníci budou pravděpodobně vystaveni těmto látkám po delší dobu. A když se podíváme na učně, eh, ale například i v kadeřnictvích, eh, na ně to také může mít dost velký dopad. Jiný dopad na mladé, na ty učně, než na dospělé. V prevenci to potřebujeme také brát v úvahu. A teď eh, druhá zpráva, která se týká eh, OEL v některých státech. Vidíme, že jsou tady některé eh, obecné tendence. Máme tady různá čísla limitních hodnot karcinogenů v členských státech. Eh, také to dlouho trvá, než je stanovená eh, ta hodnota OEL. Je to většinou jedna až tři roky od návrhu. A také otázka sdílení eh, informací a sdílení výsledků výzkumu. Většinou jsou problémy v tom, že národní státy nemají dostatek údajů o mm, expozici, o toxikologických datech, a je těžké dosáhnout koncesu. To ukazuje, jakou přidanou hodnotu by právě mělo stanovení limitní hodnoty na úrovni EU. A na závěr své prezentace bych chtěla říci pár slov o těch aktivitách, které, se, které souvisí s dnešním slyšením. Především je tady studie o proveditelnosti, kterou jsme udělali, abychom posoudili, zda je možné doplnit údaje přehledem o expozici faktorům, které přinášejí rakovinu na pracovišti a to doplnit doporučením případně změně metodologie, tak jak to například používají v Austrálii a budeme pokračovat v těchto diskusích eh, o tom, zda je možné takový průzkum udělat i na evropské úrovni. Určitě bychom chtěli přispět k tomu, aby byla k eh, dispozici lepší eh, data a aby bylo možné posoudit, do jaké míry a jaké skupiny pracovníků jsou především vystaveni. Druhá iniciativa, o které chci hovořit, je naše kampaň pro zdravá pracoviště. Rok 2018 a 2019 eh, budou tady v popředí. Jsou zde dvě priority, které chci uvést a které jsou velmi relevantní. Za prvé samozřejmě zvyšování povědomí o rizicích, eh, které se týkají vystavení kancerogenů na pracovišti a eh, to, co tady říkám dnes, bude také součástí této kampaně za povědomí. A za druhé, ochrana pracovníků s specifickými potřebami ty, kteří jsou fyziologicky zranitelnější, nebo protože ty podmínky na pracovišti jsou pro ně ehm, závažnější, nebo proto, eh, že dělají určitou konkrétní práci, kde není dostatečné povědomí o rizikoch, ale otázka genderová, eh, to znamená ženy na pracovišti, velmi často právě ve službách, kde je velmi nízká Eh, míra povědomí o všech těchto otázkách i o možné prevenci. Hovořím o kuchyních, restauracích nebo některé dalších eh, podobných pracovištích ve službách. Eh, jsou tady samozřejmě otázky, jako je větrání, odvádění z plodin a podobná řešení na pracoviště. Také bych chtěla říci, že podporujeme cestovní mapu, což je iniciativa, v, která vznikla za nizozemského předsednictví, eh, aby vznikl akční plán na několik let. Eh, to bylo předáno rakouskému předsednictví a týká se to právě karcinogenů. Eh, agentura se zavazuje zorganizovat určité akce a připravit informační leták pro partnery. Letošní rok Eh, přinese dobrou možnost výměny eh, zkušeností. Členské státy předloží, jaké konkrétní kampaně provádějí na téma karcinogenů a také budeme mít prezentaci z Nizozemska, kde mm, se bude hovořit o tom, jaké informace si vyměňují s podniky, bude tam také vystoupení vypracované eh, výborem Eh, pro křemen. A pak ještě poslední věc, rehabilitace a návrat do práce po rakovině. My jsme eh, zveřejnili první zprávu, je k dispozici určitá literatura. 5. října zorganizujeme workshop, kde například bude také eh, vystupovat skupina boje proti rakovině, další tam budou případové studie z různých podniků a eh, další relevantní otázky eh, tam budou předloženy také z takzvaných support schemes. Já bych chtěla ukončit své vystoupení a poděkovat vám za pozornost. Děkuji vám. Teď dám slovo panu Foglovi, který zastupuje Institut evropských odborů. Máte slovo. Prosím, abyste nepřetáhl 10 minut. Děkuji. Euh, Dobrý den, já budu hovořit jménem Evropské konfederace odborů. A první věc, kterou bych řekl, je, že kompromis, ke kterému došlo o první skupiny látek, představuje obrovský krok vpřed eh, pro lepší ochranu pracovníků eh, proti rakovině eh, jako chorobě z povolání. Myslím, že tady je velice důležité říci, že se podařilo soustředit asi 85 poslanců, kteří se dohodli na pozměňovacích návrzích a to je právě základ celého kompromisu. Já myslím, že vůle parlamentu vytvořit ambiciozní eh, předpisy a chránit lidi proti rakovině, to už se projevuje velmi pozitivním výsledkem a my doufáme, že eh, v té druhé skupině a pak případně v třetí skupině látek se podaří získat srovnatelné výsledky. Já nebudu hovořit o všem, co mám připraveno ve svém eh, vystoupení. Myslím, že důležité je především to, přemýšlet o věci, že když schvalujeme takovéto legislativu o ochraně proti rakovině, tak je důležité eh, držet se smlouvy. A smlouva požaduje vysokou úroveň ochrany lidského zdraví ve všech politikách Evropské unie. Ochrana pracovníků proti karcerogenním látkám. V této věci je důležité vyhnout se tomu, aby tady byly dvojí e, normy. Když jde o pracovníky, budou, bude přijatelné vystavit je mnohem větším mí, mírám riziku, než to je jinde. Například e, Eh, obecně z hlediska bezpečnosti potravin nebo eh, chemikálí, které se prodávají a podobně. Tady je velice důležité kritérium politiky. Dbát na to, aby vysoká míra ochrany lidského zdraví fungovala jak v konkrétních eh, předpisech pro ochranu prac, tak i v jiných oblastech. Pokud jde o konkrétní návrh předložený komisí, to, čemu se říká ten, ta druhá skupina, second batch, tak tady eh, máme <clears throat> několik pozněvacích návrhů, které bychom chtěli eh, předložit. Týká se to samozřejmě přílohy 1 a přílohy 3 eh, této směrnice. Jakou úlohu má příloha 1? Příloha 1 má velmi důležitou úlohu. Je to seznam postupů, které vystavují pracovníky nebezpečí rakoviny. Když hovoříme o postupech, tak nemluvíme o těch konkrétních látkách, ale mluvíme o celé řadě eh, průmyslových postupů, procesů, eh, eh, které v určité chvíli mohou vytvořit nebezpečnou expozici látkám, které způsobí rakovinu. A to je tedy velmi důležité pro pole působnosti této směrnice. Na rozdíl od látek, protože když jsou látky zařazeny mezi karcelogeny, eh, tak okamžitě spadají do pole působnosti eh, této směrnice. Pakliže ale ta látka nebyla zařazena, nicméně odpovídá stejným kritériím, pak také spadá do pole působnosti. Pokud je ovšem u postupu a procesu, tam nic takového neplatí a proto potřebujeme přílohu 1. Příloha 1 pokrývá většinu situací, které skutečně existují na pracovištích. A my tedy apelujeme na komisi, aby použili určité dokumenty, které již existují, například seznam, které vypracovalo Nizozemsko a jejich tedy eh, Ústav pro Eh, ochranu zdraví. A je také seznam, který ještě vypracovali odbory. A srovnejte si ty, dvě, ty dva seznamy. Uvidíte, že jsou si navzájem velmi podobné. Vlastně tam najdete stejné eh, procesy a postupy. Aby bylo možné pokrýt co největší eh, počet skutečných expozic, tak si myslíme, že do přílohy 1 je třeba eh, zařadit ještě výfukové plyny dýzlových motorů. To bohužel je na pracovištích masové, eh, nechci to podrobněji rozebírat. A dále je také třeba do toho zařadit eh, výpary a prach z kaučuku a také rozšířit pole působnosti směrnice na určité situace, eh, které eh, na vás vystavují látkám PAH, polycyklické aromatické uhlovodíky. Situace, ve kterých je eh, třeba zařadit tyto emise do přílohy 1. No je to z toho důvodu, že prostě způsobují e, rakovinu. To vyplývá zcela jasně ze studií Mezinárodního ústavu pro výzkum rakoviny. Za druhé proto, že ta přítomnost je masivní. A když vezmeme údaje od samotné komise v analýze dopadu, 230 eh, tisíc úmrtí by bylo možné takto eh, prevencí znemožnit během deseti let. Bohužel eh, výfukové plyny dýzlových motorů nebyly zařazeny do této skupiny látek z různých důvodů. A myslím, že to ale není z vědeckých důvodů. Byl tady určitý lobbying, který byl především Eh, zaměřen na to, aby vznikla pochybnost o této otázce. A především se eh, navrhovalo, aby do toho byly zařazeny staré motory, nikoli nové motory. To je ovšem kritérium, které vůbec není relevantní eh, u směrnice o karcinogenních látkách, protože směrnice se netýká eh, strojů a zařízení, týká se doby vystavení, čili rozlišení mezi novým a starým motorem tady vůbec není relevantní. Ve stanovisku z COEL z roku 2016 v prosince, tam se vychází především ze studie, která vznikla ve Spojených státech. A tato studie se týká úplně odlišných podmínek, než to, co je na pracovišti. Můžete se to sami eh, ověřit. Když dýzlový motor Eh, je zařazen do takové toxikologické eh, studie, tak eh, se tam navrhovaly konkrétní situace, které odpovídají realitě na pracovišti. Prostě na základě této studie není možné vyvozovat žádné závěry, pokud jde o ochranu pracovníků proti výfukovým plynům dýzlových motorů. Jde prostě tam především o automobily, které odpovídají nejmodernějším normám a nikoli jiné stroje. Pokud je o třetí přílohu, tak tam je třeba přemýšlet o kritériích, na základě kterých postupujeme pro stanovení limitů. Podle našeho názoru ta kritéria musí pokrývat většinu situací reálně na pracovišti a to platí pro muže i pro ženy. To chci zdůraznit když bereme v úvahu toto kritérium, ověřit eh, expozici pracovnic, tedy žen, tak je třeba eh, zavést hodnoty, které odpovídají cyklostatickým hodnotám. Formaldehyd také je eh, expozice, kde je velké riziko pro ženy ty navrhované hodnoty musí být rozhodně pod hranicí toho, co dnes existuje na pracovišti. Musí to vycházet z osvědčených postupů, to je důležité. Máme určité hodnoty, které v celé řadě evropských zemí již um, existují a je možné je vhodně použít. Jsou to zkušenosti, které je možné použít na evropské úrovni. Musí to být konzistentní s dalšími oblastmi evropské legislativy a mám především Eh, na mysli eh, přínosy, které jsou k dispozici, kde je možné stanovit lepší hodnoty. Také to musí být konzistentní s reziduálním rizikem. Když u určité hodnoty eh, je stanovené určité riziko, které je mm, dobré, tak eh, to může jít ruku v ruce s, jiný, s jinou látkou, kde ta hodnota je na nevýhodné úrovni. My chceme podpořit žádost Evropského parlamentu, aby tady byla nová kolonka eh, v příloze 3, aby tam byla ještě reziduální hodnota, aby to bylo také vzáno, vzato v úvahu. A pokud jde o skupinu látek číslo dvě máme pět návrhů. Já je tady nebudu podrobně rozebírat, i když je to samozřejmě eh, tady k dispozici. Tyto návrhy se týkají tří látek, eh, které komise nedefinovala eh, ty mm, limitní hodnoty, to formaldehyd a pak ještě dvě látky, kde žádáme, aby ta navrhovaná hodnota komisí byla nižší, aby byla snížena na nižší úroveň a to je trichloroetylen. Tady komise navrhuje 55 mg na, čtvere, na krychlový metr. A my zjišťujeme eh, v různých dokumentacích, že většina eh, firm, která pracuje s touto látkou TCE, mají hodnoty nižší, než co je hodnota navrhovaná tady v třetí příloze. Já jsem neprobral podrobně všechny pozměňovací návrhy. To samozřejmě bude věc, na které se bude pracovat v nadcházejících měsících. Budou na tom pracovat stínoví zpravodajové sporu se zpravodajem, ale já jsem se chtěla především zaměřit na, ty, na ta kritéria, podle kterých předkládáme konkrétní návrhy. Děkuji. Thank you, Mr. Fogel. Then I'll give the floor to Rebecca Smith. Děkuji panu Foglovi. Já tady dávám slovo Rebece Smith, která pracuje v oddělení eh, sociálních záležitostí u Business Europe. Děkuji mnohokrát. Děkuji za pozvání zúčastnit se tohoto slyšení. Děkuji za to, že sociální partneři mohou sdělit svůj názor na tuto tematiku. Je velice důležité naslouchat oběma stranám. Již jsme měli slyšení, které se týkalo prvního kola revize směrnice a poselství, které já, se kterým nyní přicházím, je stejné jako poselství, které jsem nadnášela v rámci první revize. Musím říci, že návrh komise podporujeme a celkově podporujeme záměr komise směrnici o karcinogenních a mutagenních látkách ověřit tak, aby eh, zajistila, že budou pokryty všechny látky, které směrnice pokrývat má, či by je pokrývat měla. Návrh komise se opírá o návrhy poradního výboru pro bezpečnost a zdraví při práci. Naložili jsme tedy společný koncensus mezi vládami, zaměstnanci a pracujícími celé 28. Celý koncensus se opírá o vědecká doporučení z Koelu. I když se nám podařilo nalézt všeobecný koncensus, i tak je přirozeně možné, že během procesu vytváření nové směrnice jste si vyslechli jiné názory od jiných stran. Spolupracovali jsme například, eh, se nám podařilo nalézt dohodu o limitech, pro nás je důležité, aby limity, které navrhuje komise, se opíraly o stanoviska výb... poradního výboru, aby to, tyto limity byly zachovány během celého legislativního procesu. Ne všechny látky, se kterými jsme se zabývali, byly zohrodněny během druhého kola. Odbory nám již sdělili, že by si bývali přáli, aby bylo pokryto více látek. My ovšem jsme toho názoru, že to rozhodnutí, které učinila komise, bylo naprosto správné. Pro nás je důležité, abychom nezávisle na našich návrzích, na nové látky či na nové limity ve směrnici, aby vše se opíralo o solidní vědecká fakta a aby látky eh, byly klasifik- klasifikovány jako karcinogeny na základě vědeckých fakt, aby nedocházelo k nějakému svému volnému přijímání látek do směrnice. A samozřejmě my i v poradním výboru jsme provedli také sociálně ekonomickou analýzu. Ráda bych také souhlasila s tím, co zde již bylo řečeno. Týká se to implementace směrnice a také implementace těch eh, limitů ze strany zaměstnavatelů. Je důležité, aby limity byly měřitelné, aby existovaly technologie pro měření expozice pracovníků. V této oblasti ještě máme stále několik problémů řekla, jak to říkala sama paní komisařka. Některé tyto substance nebyly pokryty eh, směrnicí, to je další problém. A bude se ještě pravděpodobně čtvrté a páté přepracování. Rádi bychom apelovali na radu a parlament a na veškeré další zúčastné strany, aby ten všeobecný konsensus, který byl nalezen ve vědeckém výboru, byl zachován. Tento návrh pokládáme za velice ambiciozní, zejména s ohledem na různá kola, která již proběhla či budou probíhat. Tato směrnice nejenom, že stanovuje limity, ale stanovuje také povinnost široce chábanou pro zaměstnavatele v rámci realizace ochranných opatření pro pracovníky. Limity jsou jistě důležité, ale je třeba vždy tyto limity zohledňovat v celkovém rámci směrnice. Nejde pouze o stanovování limitu expozic. My je třeba, aby limity byly součástí směrnice, ale nesmíme zapomínat, že zaměstnavatele mohou učinit mnohem více proto aby chránili své pracovníky, pokud pokud je k tomu eh, právní předpisy zavazují. Já osobně jsem si jistá, že vy jako poslanci parlamentu a další aktéři, který nám již hlásí té problémy při implementaci limitů. To je nám známo. Jistě jste slyšeli také od zástupců odborů, které limity by si přáli oni. Právě no, proto jsme toho názoru, že návrh komise nalezl velice dobrou rovnováhu. Vždy budou existovat tací, kteří budou říkat, že to nezachází příliš daleko a tací, kteří budou naopak si stěžovat, že to příliš daleko zachází. Jak říkám, stále si myslím, že je třeba držet se koncenzu poradního výboru, to je velice důležitá věc a je třeba, aby tento koncensus byl eh, v průběhu legislativního procesu zachovány. K tomu prvnímu že my jsme velice rádi, že parlament a rada dospěli ke kompromisu. Samozřejmě to musí být ještě eh, celé schváleno v konečné podobě, ale přesto my jsme velice rádi, že se podařilo sladit ty poněkud odlišné postoje a nalézt eh, kompromis, který je pro nás jakožto pro zaměstnatele přijatelný. Jistě, jistou dobu to trvalo, než bylo možné dospět k takovéto finální dohodě, také ne vždy bylo jasné, že se podaří dohodu uzavřít. Panovaly jisté obavy, že ty postoje různých aktérů by se mohly spíše oddalovat a že se nám nepodaří v tomto tématu pokročit. Proto jsme velice potěšeni, že vidíme, že konsenzus nalezen byl. Doufám, že v rámci toho druhého bedže a i těch budoucích bedžů budeme schopni zajistit efektivní průběh procesu a e, co možná nejčastnější dohodu mezi radou a parlamentem. E, jistě existují i nadřazená témata. Například ketotoxíny, a já doufám, že se podaří rychle toto téma dořešit a že v průběhu diskusí dalších nebudeme muset opětovně otevírat problematiku, která již byla v zásadě uzavřena. Musím říct, že my jakožto zaměstnavatele chápeme, že toto téma je čím dál tím více v popředí diskusí a my jako Business Europe si to opětovně prodiskutujeme s našimi členy, jak jsme již učinili mnohokrát v minulosti, tak abychom zjistili, jak vypadá stávající situace, jak se mění eh, ve srovnání se situací před několika lety co můžeme tedy ještě udělat lépe, co můžeme lépe zorganizovat. A ještě něco celkově k poradnímu výboru. Byla nadnesena kritika způsobu, jak eh, pracuje poradní výbor a výbor z KOL, že jejich práce se příliš prodlužuje, že trvá příliš dlouho, než zjistí ty prahové hodnoty, ty limity. Ale já bych zde ráda upozornila na skutečnost, že práce komise a práce v poradním výboru Nyní probíhá rychleji. Skojel již předložil několik velice seriózních doporučení. Já jsem hovořila s kolegy, kteří byli přímo zapojeni do oblasti chemie a oni skutečně, o nich mohu říct, si dělají skutečně vše proto, aby rychle vytvářeli stanoviska pro celou škálu látek. Nyní zažíváme situaci, že pokud chceme postupovat rychleji, tak můžeme postoupit rychleji. Je velice důležité, aby procesy v poradním výboru, kde se diskutuje, kde se nalizají dohody mezi pracujícími pracovníky a odbory. Toto je vše zásadní, ale shodneme se ještě také na to, že pokud chceme, aby poradní výbor nabízel skutečnou přidanou hodnotu ve své práci, musíme zajistit, že bude mít na svou práci dostatek času. Ale z mého pohledu se věci skutečně zlepšují. A poslední poznámka, bylo to zmíněno, víme, že to je velice citlivé téma. Emise výfukových plynů. Absolutně nesouhlasím s tím, co tady řekly odbory, což vás asi nepřekvapí. Nám se líbí přístup komise, že nechce toto téma zahržovat do směrnice, ale samozřejmě stále je to ještě otevřená otázka, toho jsme si vědomi. Jak jsem již říkala, my jakožto zaměstnavatele jsme také zastoupeni v poradním výboru a je skutečně velice důležité, abychom neustále ověřovali, zda zavádění limitů a při, eh, zahrnování dalších nových látek je vůbec proveditelné, implementované pak přímo na místě na pracovišti. Také nesouhlasíme s odlišování eh, mezi starými a novými dieselovými motory. To je důležité téma. Mnoho studií, které již byly provedeny, se opírá pouze o expozice v situaci starých dýzlových motorů, situace u nových dýzlových motorů je ovšem jiná, chemické koncentrace a chemické sloučeniny jsou zcela jiné. Takže je třeba vždy zohlednit vývoj v sektoru. Technologie se vyvíjí dále, což samozřejmě také má vliv na e, úroveň expozice pracovníků. Nesouhlasím s tím, když se zde tvrdí, že Tady je jistá souvislost s lobbyingem určitých e, průmyslových sektorů. Tak tomu není. Souvisí to prostě s tím, že v tomto oblasti zatím nemáme vůbec žádnou standardizovanou měřící technologii. Jistě, můžeme se zabývat otázkou, jak vypadají podmínky pro expozici pracovníků vůči jistým karcinogenům a jak je možné zle tuto eh, expozici snížit. S tím naprosto souhlasíme. A vždy třeba je zajistit, aby to probíhalo na legislativní bázi v Evropské unii a pokud se zavádějí nějaké právní předpisy, aby skutečně bylo možné je implementovat v praxi. Několik příkladů. Dobře víme, že emise například dýzlových motorů nákladních automobilů mohou být horší, když například jeden podnikatel vede zboží eh, nákladní vozem jinému podnikateli a pak je možné, že eh, ten druhý podnikatel vůbec neví, jakým emisím bude jeho pracovník vystaven, neboť to zboží přiváží nákladní vůz jiného podnikatele. To je praktický příklad pro to, jak těžké je někdy měřit expozici a její výši právě s ohledem na směrnici o karcinogenech musíme vždy zahledňovat i tuto skutečnost, když si klademe otázku, jak dále směrnici vylepšovat. Děkuji mnohokrát vám všem. Pro nás je zásadní, abychom vyslechli všechny sociální partnery. Neboť vy jste důležití a máte zásadní vliv na veškerou tematiku, kterou zde v parlamentu probíráme. Druhá věc je ta vědecká stránka, tedy na jedné straně sociální partneři a na druhé straně věda, vědecké zkoumání. My se pokoušíme sledovat obě dvě eh, tyto skupiny tak, aby vše poté vyústilo v dobré rozhodnutí našeho parlamentu a o to se snaží také většina politiků. Já vám mnohokrát děkuji za veškeré vaše příspěvky. A myslím si, že bylo velice dobré, že jsme si zde mohli vyslechnout vaše slova, mám myslím rebeku, když jste říkala, že pokud bychom chtěli být rychlejší, můžeme mít rychlejší. A to též platí pro sociální partnery a také pro politiky. Chceme být rychlejší, takže můžeme být rychlejší. Poslední slovo má nyní pan Roland na závěr. Jo, bude odpovědný za ten za ten druhý beč karcinogenut, ale my jsme tým, takže my se navzájem pomáháme. Děkuji vám také. Já se chci připojit poděkování různým řečníkům. Myslím, že to byly velmi zajímavé příspěvky a důležité příspěvky, které nám umožní pokročit v naší práci. Chtěl bych eh, také poděkovat komisi. To poděkování nebo ocenění jejich práce tady už zaznělo. A myslím, že eh, se pokročilo vpředu, na řadě věcí se ještě dále pracuje, je to dobrá dynamika. Teď, když ta dynamika opravdu se zrychluje, my musíme pokračovat ve snaze harmonizovat a zlepšit ochranu pracovníků. Toto už je druhý přeskum, eh, hlásí se třetí vlna a pak snad dokonce čtvrtá. Ano, my potřebujeme vlastně jakousi stálou eh, metodu přeskoumávání, protože také situace, ve které pracovníci pracují, se stále vyvíjí. Takže musíme neustále, nepřerušeně pokračovat v této práci. Jako zpravodaj bych eh, vlastně řekl, že budeme postupovat stejně jako u první skupiny látek. Je to stejný postup, tedy velmi ambiciozní eh, nastavení ochrany pracovníků, ale přitom navrhnout řešení, eh, která jsou v praxi proveditelná. To tady také zaznělo. Nemá smysl stanovit si ambiciozní cíle, když nejsou v praxi realizovatelné a když není možné kontrolovat některé procesy. Druhá zásada, také to tady zaznělo, na slyšení opírat se o aktéry v terénu, to znamená sociální partneři, zástupci podniků, zástupci pracovníků a také vyslechnout eh, odůvodněné rady eh, vědců. Jistě já některé ty látky neznám a abych mohl na tomto tématu pracovat, musím se opírat o vědecké eh, závěry a také o zkušenosti lidí přímo v terénu v té vlastní dynamice, eh, která tady rozběhla. Já bych chtěla opravdu poděkovat eh, tady paní kolegyni Maritě, protože tady byla odvedena dobrá práce. My se teď pouštíme do druhé vlny eh, a myslím, že je důležité takto postupovat pokračovat stejným způsobem, jak se pracovalo na první vlně. Já v každém případě Eh, samozřejmě proces nechci zpomalovat, ale budu potřebovat určitý čas, abych náležitě vyslechl všechny eh, partnery, podniky, pracovníky i vědce, abych také eh, vyslechl i ty rozdílné názory, které mohou vzniknout v různých typech podniků, malých a velkých. To neznamená, že by ta ochrana pracovníků měla být odlišná pro různé podniky, ale důležité je to proto, abych si uvědomil, jaká je situace v různých realitách, ehm, ve kterých probíhají výrobní aktivity tak myslím, že eh, odvedeme dobrou práci a já v každém případě spolehám na kolegy poslance. Ano, pravda je, že jich tu dnes není mnoho, ale to nevadí. Eh, já eh, myslím, že to je pochopitelné v této situaci, ale rozhodně spolehám na vaši pomoc, zejména na přínos stínových zpravodajů, abychom zvládli tu druhou vlnu přeskumu. Děkuji všem zúčastněným a přeji vám hezké letní prázdniny, abyste se mohli poté na podzim vrátit s novou energií. Thank you, Claude. Děkuji. Claude, na to už se těším. A poslední slovo bude mít pan Olson z Komise Generální ředitelství pro zaměstnanost. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velice stručný, ale chtěl bych využít této příležitosti a pogratulovat vám, panu Rolénovi a ostatním ctěným poslancům za práci na té první dávce. Také vám děkuji za to, že jste zorganizovali toto slyšení. Všichni řečníci, kteří tady hovořili, ať už je to Skol, OČA, sociální partneři, je jasné, že v pozadí se odehrává velké množství práce pro to, aby ty návrhy prošly. Je tedy skvělé, že tady byly a mohli jsme jim naslouchat. Jak jsme viděli, skrývá se zatím opravdu spoustu dobré práce. Jménem komise bych chtěl říct, že vám i nám přeji hodně úspěchů v práci na tomto dokumentu. Už máme na mysli i třetí a čtvrtou várku, ale jak jste řekl, pane Roléne, tohle mm, Eh, ani tou čtvrtou várkou neskončí. To je v podstatě nekonečný pokračující proces aktualizací. My budeme hovořit, my stále hovoříme o těch várkách, ale vlastně ta aktualizace je nekonečná. Dovolte ještě jednu poznámku. Trochu mě rozesmutnila otáz- poznámka o lobismu vlivu na ten návrh komise. Jménem komisařky Tysen bych jenom eh, řekla, rád řekl, že toho velice litujeme, že taková poznámka tady zazněla. Děkuji. Thank you. Děkuji. Harmonogram na tu druhou várku je návrh zprávy 17. října posouzení 9. listopadu, lhůta pro pozměňovací návrhy 14. listopadu, pak se bude hlasovat v tomto výboru v lednu 2018. Děkuji vám všem a přeji krásné léto.